Vážené dámy, vážení pánové, milé kolegyně, milí kolegové, vítám vás na dnešní zasedání našeho výboru. Jury, Chtěl bych pozdravit pana Franciska Kamana Dominkeze, což je španělský minister spravedlnosti. On na začátek španělského předsednictví se dostavil mezi nás a bude nás informovat o cílech a programu španělského předsednictví. Je to pro nás velká čest, pane ministře, že jste dnes mezi námi. A chtěl bych eh, projít takové ty formální záležitosti. Jedná se o přijetí pořadu jednání. Máte někdo něco proti? Ne. Ptám se, zda máte něco ze zápisu našeho zasedání, rovněž ne, takže i ten je schválen. Sdělení předsedy nemám žádná, takže přeci jenom mám sdělení, říká pan předseda. Máme celou řadu zpravodajů, které jsme určili na posledním zasedání paní Káfe. potom kan kolega Rabkaj. Paní kolegyně Lichtenbergová. Potom opět paní Lichtenbergová. Henrik Migalski. Dann haben wir fürs a potom, co se týče vnitřního trhu, je zpravodajem pan Vodu pro návrh směrnice parlamentu a rady týkající se směrnice o transparentnosti. Paní Lichtenberger bude referovat na o bílé knize na téma klimatické škody a pan Karim bude hovořit o změnách týkající se bankovního sektoru a zabezpečovacích nařízení. A potom také eh, Internet of Things. Zpráva z vlastní iniciativy, Interconnection of Business Register, to je něco, o čem víme, že má být vypracována také zpráva na téma komitologie. Tak o tom bylo rozhodnuto na posledním zasedání předsednictva. A nyní se konečně dostaneme ke španělskému ministru spravedlnosti. Pane Dominguez, máte slovo. Señor presidente, honorables miembros del Pane předsedo, Vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, pro mě je velkou ctí dnes hovořit před vámi, protože Hlas parlamentu je hlasem evropského lidu. Těší mě, že mohu hovořit před výborem Jury, který se zabývá různými právními možnostmi, jak co do obchodního práva, tak co do občanského práva. Španělské předsednictví podporuje Evropský parlament a to z toho důvodu, že se snaží skutečně řešit takové otázky, které jsou podstatné jak pro rodinný, tak obchodní život. Doufáme, že evropský eh, prostor práva, který vychází ze čtyřek svobod, bude skutečně uskutečněn. Tady si jedná volný pohyb osob, služeb, kapitálu, ale především také o volný pohyb osob. Evropská unie ve všech pracech se musí orientovat podle toho, aby tyto svobody byly dotržovány také v realitě. Občané Evropské unie se mohou eh, volně usazovat na území Evropského společenství. Což je důležité, je to pravidlo, ale bohužel zjišťujeme, že na výsostném území Evropské unie má často za následek, že naši občané kladou přemrštěné požadavky. Komise připrac, nebo vypracovala návrh týkající se dědických sporů u závětí. Když se jedná například o přeshraniční dědické spory, tak existuje celá řada judikátů v členských státech, ale existují různé právní tradice, takže schází nám tady jednoznačné postupy při takovémto dědickém řízení. To vede k otevřeným konfliktům a k nedořešeným sporům mezi členskými státy. Schází jasná definice práv, jak vypořádává dědické řízení. Přejeme si, aby práce na tomto nařízení postoupily ku předu, tak abychom došli ke společným pravidlům, tak aby občané jasně věděli, jaké právo eh, platí a abychom se vyvarovali zbytečných byrokratických překážek. A z tohoto důvodu zastáváme ten názor, že vstup platnost tohoto nařízení by měl jít ruku v ruce s jinými praktickými opatřeními, která jsou pro občany významná například eh, e-justice v rámci tohoto programu by měl vytvořen systém tak zvaných rejstříků závěti a také poslední vůle. Španělské předsednictví chce urychlit práce na tomto nařízení. A zasazujeme se o to trvale a tudíž počítáme se specifickým seminářem 7. května v Madridu právě na toto téma naši občané jsou mobilnější, což znamená, že vede k uzavírání manželství mezi různými národnostmi. Velmi často dochází k takové situace, že manželský pár žije v jiném členském státě eh, než v tom, ze kterého pochází a z toho důvodu jsme s velkým zájmem si vyslechli to, co řekla paní Reding, která bude v následujících třech měsících předkládat to, čemu říkáme Řím 3. Tento návrh bude pro nás zajímavý, protože je dobrým příkladem pro posílenou spolupráci. ani jedinec, ani společný trh eh, nedoznají nějaké újmy, ale zúčastněné strany budou mít jasná pravidla pro řešení kontroly rozvodů. Eh, rozvodu. Zesílená spolupráce je spolupráce, která neplatí pouze pro rozvod. Na neformální radě eh, v Toledu jsme o tom hovořili. Měli bychom do toho zapojit rozmanitost. Těší nás, že jsme si vyslechli, že tento návrh má být předložen co nejdříve. Existuje text, který byl předložen v radě, který se týká antidiskriminační doložky a který byl schválen téměř jednomyslně. což znamená, že by se neměly uplatňovat zákony jednoho státu který uplatňuje různé náhledy, například týkající eh, se eh, různé příslušnosti k náboženství a tak dále. Eh, těšíme se na to, co předloží paní komisařka Redingová. Chci upozornit také na to, že návrh komise týkající se manželství je návrh, který by měl být co nejdříve schválen, čili ještě před uplynutím tohoto španělského předsednictví a počítáme s podporou Evropského parlamentu. Španělské předsednictví s velkým zájmem sleduje také reformy v rámci Bruselu 1. Musíme eh, vycházet eh, z volného pohybu osob, služeb, kapitálu a také z eh, volných rozhodování, co se týče různých rozsudků v oblasti rozvodu. O co nám jde? Nám jde o prohloubení společného trhu a evropského prostoru práva. To je pro nás nesmírně důležité. Španělské předsednictví by bylo rádo, kdyby mohlo předložit eh, návrh změn Brusel 1. Na neformální radě v Toledu jsme měli možnost zjistit, že i ostatní členské státy jsou ochotny a připraveny jít tímto směrem. Komise však tento návrh ještě nepředložila, čili nemáme žádný konkrétní text, na jehož základě bychom mohli pracovat ale je to něco, co nechceme ztrácet ze zřetele a jsme ochotní provádět reformy společně s Evropskou komisí a společně s kolegiem právníků v Madridu jsme připravili konferenci, která se bude konat 15. a 16. března v Madridu takže dostaneme určité podněty do diskuse a doufám, že někteří z tohoto výboru se tohoto semináře účastní. Další cestou, která je důležitá pro rozvoj vnitřního trhu a která určitě přinese výhody jak pro občany, tak pro podniky, je zřízení společného referenčního práva pro evropské smluvní právo. Mnoho z lidí se zajímalo tímto tématem v posledních letech, ale trošičku máme takový pocit, že se nacházíme v určité nejistotě, že zažíváme určité období přestávky, kdy nikdo neví, kam se celá věc posune. A von Bar sice značně přispěl do této práce, ale ukazuje se, že některé státy jsou aktivnější a že ten společný referenční rámec pro směrnice pro spotřebitele si vyžaduje novou, nový průzkum. Paní Reding počítá s evropským občanským zákonníkem. A to jistě povede k tomu, že Evropská komise brzo učiní sdělení k ohledně evropského smluvního práva. A já vůbec nepochybuji o tom, že španělské předsednictví určitě začne na tomto tématu pracovat. V 60. nebo 70. letech jen málo lidí se domnívalo, že Evropa bude mít společnou měnu, ale máme ji a myslím si, že se nám rovněž podaří vypracovat evropský referenční rámec. Budeme se o to zasazovat a pracovat na tom. A teď ke právu společen, společností. Toto právo společenství je nesmírně důležité pro fungování zjednodušení vnitřního trhu a pro zesílení konkurence mezi jednotlivými podniky. V posledních letech jsme docílili velkých úspěchů. rámec společenství byl upraven v zájmu zjednodušení pravidel pro jednotlivé podniky. Konkurenceschopnost je důležitá pro podniky tak, aby se mohly prosadit na trhu. A zároveň musíme brát zřetel také na nutné záruky, protože subjekty na trhu musí být chráněny. V roce 2010 existovala intenzivní jednání, nebo budou existovat eh, intenzivní jednání k tomu, co předložila Rada a co se týká Evropské společnosti s ručením omezením. V Radě pro konkurenceschopnost nedošlo v prosinci k žádné dohodě. Zaměstnanci se účastnili také tohoto jednání, Zatím je situace zablokována, ale španělské předsednictví se vynasnaží, aby došlo k určité dohodě, která by nás vyvedla ze slepé uličky. Budeme používat i jiné normy, jako například směrnice, které se musí Eh, vypracovat, jako například směrnice o e překladech a tlumočení. Také se budeme zabývat ochranou duševního vlastnictví. Španělsko je eh, připraveno eh, také směrnice, které se týkají různých sankcí a trestů předložit. Patřili jsme k těm zemím, které podpořili ve své době tento postup. A v případě, že bude tento návrh na stole, tak ho podpoříme. Čekáme také s velkou netrpělivostí na návrh nového nařízení Brusel 1, tak, abychom lépe chránili duševní vlastnictví. A těšíme se že komise ve své zprávě se zmínila právě o tomto nařízení. Kromě toho se prosazujeme také dohodu, která se týká eh, komercionalizace padělaných výrobků. Španělsko se bude také snažit eh, rozvinout a prosadit akční plán takzvaného zesítění právních sítí. Máme portál i Justice, který bude prioritou našeho půlročního předsednictví. Existují technické problémy, ale ty můžeme co nejdříve vyřešit a doufáme, že do června bude vše předloženo, takže tuto síť budeme moci zprovoznit. Paní Reding řekla před výborem, že je třeba zesílit také vnitřní trh, což je nejlepším prostředkem pro trvale udržitelný rozvoj a pokrok. Za francouzského předsednictví došlo k určité reflexi mezi ministry spravedlnosti, tak aby bylo jasné, jaká opatření je třeba učinit v rámci jednotlivých členských států. Španělské předsednictví předložilo návrh pro závěry rady, který obsahuje několik opatření. Chtěli bychom se zaměřit na některá opatření, jako například eh, ekonomická dynamika, liberalizace a odbourávání hospodářských překážek. Na závěr bych zcela krátce chtěl hovořit o třech otázkách. Evropská unie musí brát v potaz také stanoviska jiných mezinárodních aktérů. A my společně jako jednotlivé členské státy můžeme eh, toto stanovisko vypracovat, ale toto stanovisko nebude mít zas tak velkou váhu vůči třetím zemím. A z toho musíme nalézt určitou rovnováhu mezi jednotlivými stanovisky jednotlivých mezinárodních organizací, které jsou kompetentní a které se zabývají definicí určitých věcí, jako například Hákská konference. S nimi musíme posílit naši spolupráce. Španělské předsednictví je toho názoru, že Evropský parlament hraje přitom důležitou roli. Společně na ostatních fórech budeme diskutovat o společných postupech a řešeních. U většiny témat, která se tam probírají, vidíme, že postupujeme pomocí metody spolurozhodování. Rada bude neustále poslouchat hlas parlamentu a také těch jiných mezinárodních organizací oblasti spravedlnosti se vynasnažme být konzistentní, taky aby evropský zákonodárce pracoval skutečně konzistentně. Návrhy zákonů z jiných výborů či z jiných krémí musí být zohledněny. A samozřejmě hlavně názor výboru Jury. Jury. Tři oblasti, například Brusel 1, potom ochrana spotřebitelů a konkurenční práva. To jsou tři důležité nástroje, které musíme skoordinovat. Komise, parlament a rada musí zlepšit koordinaci, musí postupovat společně a španělské předsednictví se o to bude trvale zasazovat. Nestačí jenom vydávat zákony. Je důležité, aby zákonodárci si uvědomili, že se musí na nich aktivně účastnit. Čili je velmi důležité také vzdělávání právníků a to je jedna z našich hlavních činností. Španělské předsednictví se zavazuje udělat vše, co je v jeho silách v tomto směru a portál e-justice bude velmi užitečným nástrojem také v rámci e-learningu tak abychom mohli předávat zkušeností právníků pracujících na úrovni EU. Dámy a pánové, docházím k závěru. Pro španělské předsednictví a pro mě jako ministra spravedlnosti je nesmírně důležité hovořit před Evropským parlamentem a představit vám náš program. Je to úloha, které jsem se chopil velmi rád. A doufám, že budeme mít dobrou spolupráci se všemi zúčastněnými institucemi. My věříme v Evropu, věříme v účinnost Lisabonského a Stockholmského programu a věříme v to, že se nám podaří posílit Evropu společně s Evropským parlamentem, posílíme Evropu svobod, Evropu občanů, která je smysluplná pro všechny. Pane ministře, srdečně vám děkuji. Z aplauzu slyšíte, že výbor nabil dojmu, že toto eh, bude velice stižánostivý a rozsáhlý program. A jsem si naprosto jist, že v těchto šest měsících španělského předsednictví to nebude nuda. A můžete si být jist, že tento parlament bude španělské předsednictví podporovat. A co budeme moci učinit v těchto šesti měsících, abychom dostali Evropskou unii kupředu, tak to určitě uděláme. A teď tady mám celou řadu kolegů a kolegyní, kteří eh, by eh, to rádi okomentovali nebo položili otázky. Eh, hned je budu vyvolávat podle pořadí. Paní Wikström, prosím, jste první na mém seznamu řečníků. Děkuji, pane předsedo, a vítám pana ministra. Děkuji za to, že jste navštívil výbor pro právní záležitosti dnes odpoledne. Všichni se těšíme na plodnou a dobrou spolupráci během eh, jarního období. Jedna z oblastí, eh, za kterou je náš výbor zodpovědný, jsou práva duševního vlastnictví. Nová komise, která doufám eh, brzy převezme své povinnosti. Poprvé vůbec začlení, bude tady komisař, který bude zodpovědný odpovědný za tuto digitální oblast a celkovou agendu. Eh, komise eh, rovněž eh, prezentovala takový dokument s úvahami, jde o jednotný digitální evropský trh, bylo to v říjnu minulého roku. Jak, pane ministře, nahlížíte na možnosti, které souvisejí se s současným předsednictvím, jak by mohlo přispět k tomu, že se vytvoří integrovaný a fungující digitální evropský eh, jednotný trh. A eh, jestli plánujete nějakým způsobem konkrétní opatření v rámci eh, této oblasti, a možná byste mohl trošku detailněji říct něco o tomto, tomto dokumentu, jestli bude mít nějaký dopad na vaše priority během vašeho předsednictví. Děkuji. Děkuji, pane ministře za to, že jste nastínil program vašeho předsednictví. Jsem si jistá, že mnozí eh, mí kolegové vám popřejí eh, hodně úspěchu. A Eh, štěstí při cestě ku předu. Řada věcí, které jste nastínil, eh, bych, tady bych s nimi plně souhlasila a jsem ráda, že jste eh, hovořil také o konzistentnosti s mm, nástroji, které přicházejí od jinut v oblasti spravedlnosti. Mluvil jste také o školení v oblasti soudnictví, o tom, že bychom si měli být vědomi důležitosti konference z Den Haag, ale měli bychom si uvědomit, že je to citlivá otázka pro nás všechny, protože mm, to byla oblast, kde jsme tady měli, získali možnost spolurozhodování a teď eh, jsme konzultováni, teď jsme jaksi mimo. A to je oblast, na kterou se musíme pečlivě podívat, ale máme také máme pocit, že bychom tomu měli přistupovat citlivě. Ráda bych se vás zeptala eh, na něco, eh, co mi leží dlouho na srdci. Všechny pozitivní věci, které jste zmínil a také to, že se budete soustředovat na e-justice, to je něco, co vítám. Eh, trošku mi dělají obavy mm, mm, taková celková, celkové události. Na jedné straně tady máme závazek od paní Reding a také od ostatních, že se pohneme ku předu eh, v oblasti smluvního práva. A dokonce i ve smyslu Evropského eh, občanského zákonníku. A eh, jako britská eh, právnička si nemyslím, že to je něco, co by mohlo být varující nebo nám činit obavy. Ale co mi dělá obavy, je to, že když máme nástroje jako otázky následnictví, tak má země se rozhodla k mému politování si využít možnosti opt-outu, což je rozhodnutí, které nebude mít mít dopad nejenom eh, na britské občany, kteří možná žijí ve eh, vaší vlastní eh, zemi, ale také španělské a jiné občany, kteří žijí v mé zemi. Tedy nebudou mít možnost využít evropského, evropských nástrojů. A proto se vás ptám, co si myslíte, že byste mohl udělat vy na úrovni rady, abyste motivoval mou zemi k tomu, aby se zpátky vrátila na starou cestu. A podobně Eh, myslím si, že bylo skvělé, že, bude, že je skvělé, že budeme moci posílit spolupráci v oblastech, jako je rodinné právo. A tady eh, zase celá řada zemí, včetně mé vlastní, a to je smutná zkušenost, budou ponechány stranou. A eh, opravdu mám strach, že toto může podkopat koherentní, pochopitelný přípustný, eh, přístupný eh, evropský systém spravedlnosti, protože se stane asymetrickým a eh, bude, stane se složitějším a bude tedy obtížnější ho pochopit. Neneptám se, nebo nežádám, aby všichni šli stejným krokem, jako má země. Je jasné, že každý má se vlastní úkoly doma a musí tyto věci vysvětlovat. Ale Eh, je mm, to určitá obava a já v současné době eh, sleduji velikou divergentnost a nerovnováhu mezi občanským právem a obecným právem, než to, co jsem zažila za, poslední, to, co jsem zažila za posledních 11 let v tomto parlamentu. A proto se znovu ptám, co byste mohl udělat v rámci rady, aby se vylepšil dialog a abyste znovu poskytli jakési zároky nebo ujistili nás o tom, že všechny naše právní tradice budou naprosto eh, zapracovány integrovány do evropského právního systému eh, na naší cestě dopředu. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji. Pan kolega Benna Trapkaj. Pane ministře, je hezké vás tady vidět a poznat vás. Přeji vám hodně úspěchů při vaší práci. Jsem si jist, že se vám to podaří a společně půl půlroce vašeho předsednictví. Doufám, budeme moci jisté věci posunout ku předu. Jeden bod bych tady rád zmínil. Pokud jsem správně dával pozor, tak ve své prezentaci jste se o tom nezmiňoval. Ale v programu španělského předsednictví jsem to zaregistroval. A sice je to bod, o kterém si myslím po té, co mm, jsme nechali uplynout 8 nebo 9 let v Evropě, tak je na čase, abychom se tady trošku posunuli dopředu. A to je otázka evropského patentového patentové soudnictví. Rada ještě tady e, nevyjádřila společné stanovisko, nedošlo nějakému politickému e, sjednocení, ale Eh, na podzim minulého roku eh, tady byla schválena, schváleny jakési politické závěry a eh, chtěl bych vás informovat o tom, že na posledním zasedání našeho výboru bylo řečeno, že budeme nebudeme stát v cestě dalšímu postupu. A přestože už první čtení bylo v roce 2001, chtěli bychom přejít přímo do druhého čtení. Druhé čtení ale znamená, že potřebujeme společné stanovisko. A mm, to naštěstí eh, jste zapracoval do pracovního programu. Také vím, že Španělsko eh, má zvláštní zájem na eh, toto, toto tématu, vždycky tomu tak bylo a proto jednoduše otázka, jak rychle to teď bude pokračovat, protože si myslím, že to potřebujeme. Otázka, jestli ještě se dopracujeme ke společnému stanovisku za španělského předsednictví, anebo budete schopni to dostat dopředu tak, že k tomu dojde alespoň v dalším předsednictví, že bude vypracováno toto společné stanovisko, abychom se mohli pustit do práce a abychom ji mohli dokončit pak co nejrychleji. Děkuji. Pan kolega Mase. Sí, mm, ministro, felicidades por su intervención. Stře? Děkuji za eh, vaše úvahy dnes ráno na výboru eh, Libe a i dnes odpoledne v našem výboru. No, je chválihodné, Eh, že mm, eh, chceme sledovat tento cíl sjednocení evropských právních systémů. To určitě, ale příklad eura, eh, který jste tady přednesl, to je příklad, který evropským který by nám měl sloužit jako cíl. Samozřejmě toto musíme sjednotit a přitom mluvíme o sjednocení veřejných eh, systémů. V posledním legislativním období to byla legislativa tohoto výboru a eh, eh, že se tady spí spánek spravedlivých. Já vím, že taková iniciativa komise musí být iniciativou pro příští legislativní období a my jsme si to také zadali jako úkol do dalšího období, ale tady musíme společně vyvinout úsilí, tak abychom dosáhli jednotného evropského eh, práva a eh, v případě dědického práva také tady myslím, že to je také důležitá součást, eh, třeba dědické pozůstalostní osvědčení a podobně. A nemělo by to být jenom jedním z cílů španělského předsednictví, ale, eh, jak řekla paní Wallis, mělo by to být jedním z našich cílů, eh, ono sjedno, znovu sjednocení. Děkuji, paní kolegyně Lichtenberg. Ano, děkuji Tak eh, za to, co jste tady nastínil, pane ministře. Z tohoto pro mě vyplývá řada zajímavých otázek. Za prvé, k tématu Evropské smluvní právo v našich rozhovorech, když konfrontacích s otázkami copyrightu, tam, eh, kde eh, jsme se dotazovali i různých eh, knihoven, tak nám bylo sděleno, že nejenom copyright samotný představuje problém v digitální době, ale především smluvně právní ustanovení. Eh, smluvně právní ustanovení především tehdy, když eh, vztah eh, umělců vůči, jde o vztah umělců vůči společnostem, a, které zhodnocují jejich díla. A tady pro mě se naskytá otázka, bude to velice obtížné se tady dopracovat ke společnému stanovisku. Byla by třeba taková možnost vytvořit nějaký vzorový smlouvu pro přeshraniční záležitosti, umělecká díla, umělecké výkony a podobně, tak abychom umělcům a umělky ním dali určitou jistotu eh, v tomto smluvním kontextu. Já bych ráda tuto myšlenku jen tak tam nadnesla, protože si myslím, že by to stálo za úvahu něco takového vytvořit abychom eh, kreativním eh, lidem dali možnosti být aktivní i přes hranice jednotlivých zemí. A další bod, o kterém bych ráda pohovořila, dědické, dědičné právo pozůstalostní právo. Eh, ano, to máte pravdu, je to něco, co musíme evropským občanům a občankám eh, také umožnit, kteří se nalezají v takovýchto situacích a um, souhlasím s tím, co říkala kolegyně Wallis, protože je to zvláště bolestné, když um, se některé země od toho, od toho oprostí, protože pak se začne říkat never marry an Englishman, nikdy se neber angličana, protože ve smluvních mm, právu se pak můžete dostat k problémům, které souvisejí s občanským právem. Takže je zapotřebí se podívat na to, aby co nejvíce zemí nyní, jak bude možné, bylo eh, bylo na stejném eh, člunu. No, já vím, že to bude z Brity těžké, z vlastní zkušenosti a z diskuzí kolem Lisabonu. Ale má otázka je tato. Jeden z klíčových problémů, který s tím souvisí, je to, eh, že sňatky, to se týká sňatku partnerů stejného pohlaví, které jsou různým způsobem upraveny v celé Evropě. A otázka je, jak chcete e, přistupovat k této otázce, protože to bude velmi um, horká, kontroverzní, ožehová otázka a e, jedna věc by neměla brzdit tu druhou. Ale práva těchto lidí by e, neměly zůstat nezohledněny. Další otázka. Vy jste několikrát zmínil jméno paní komisařky Reding. Ona na svém slyšení oznámila, že v budoucnu eh, tady budou složky eh, předmětem screeningu, co se týče občanských práv a základních eh, práv Evropské unie. Sdílíte tento názor a budete ji v tomto podporovat? To pro mě je velmi důležitá věc, protože bychom si tím ušetřili celou řadu veřejných diskusí, kdybychom to takto udělali. A na závěr ještě to má teď dočinění s tím, co říkal kolega Rabkaj, ale ještě eh, to jde trošku dál. Tento půlrok bude nesmírně důležitý pro Evropský parlament, protože půjde eh, o to, aby nově získaná práva eh, v Lisabonské smlouvě byla také implementována. Já doufám, že nás podpoříte a také doufám, že to tady potvrdíte zcela hlasitě, veřejně, protože někteří, některé osoby v radě mají tendenci k tomu jít oklikama a mm, nechtějí úplně umožnit plnou účast mm, eh, parlamentu tak, jak se s tím původně počítalo. A tím se dostávám také k otázce kolegy Rabkaje. To se týká patentů evropských, mm, protože to je otázka, kterou tady široce sdílíme. Pro mě z toho vyplývá tato otázka. Máme eh, v důsledku Lisabonské smlouvy vlastně novou právní základnu. Mohli bychom podle vás nebo podle názoru rady vůbec jít do druhého čtení, protože eh, právní základnu změníme vlastně. To je pro mě otázka, kterou bych od vás ráda slyšela, kdybyste mi ji zodpověděl, jestli, protože Španělsko má eh, institut, který se týká značkového práva, má vynikající postavení celé této oblasti, tak je možné, že by to mohlo působit produktivně. Uh, pro mě je to mm, zcela legální otázka, legitimní otázka, já bych to nepodceňovala myslím si, že bychom eh, měli hned jít správnou cestou. Děkuji předem za vaši odpověď. Dankeschön, Herr Kollege Berlinguer. Děkuji, pan kolega Berlinguer. Eh, Pane ministře, také já bych se chtěl připojit k blahopřáním a díkům Evropský prostor spravedlnosti, to je, jak řekla paní Volisová, velmi těžká věc. Poněvadž zde máme řadu nejrůznějších systémů, nicméně eh, je to nezbytné. Mnozí potřebují tento evropský právní prostor, firmy, eh, zaměstnanci, pracující i lidé soukromně. My máme možnost rozhodnout a teď potřebujeme ještě rozhodnost a potřebujeme vůli, tak aby se eh, tyto problémy neustále neodsouvaly. Ale zdá se, že u vás je to trošku jinak. Já si eh, velice dobře vzpomínám na práci, kterou jsme prováděli v italské magistratuře, tenkrát eh, já jsem vedl poprvé setkání evropských eh, justičních radů a my jsme zjistili, že mentalita a kultura je v jednotlivých zemích velice rozdílná. Čili eh, tím důležitější je mít společný evropský justiční prostor. K tomu je třeba ovšem iniciativy, ale zároveň ohled na mentalitu, kulturu, profesionálnost. Opatření, která žádáme, jsou opatření praktická. Prostě nestačí pouhý judicial training, s tím se daleko nedostaneme. Já jsem byl dlouho učitelem a vyučoval jsem mládež a prostě nejde předsedům soudu nebo státním návládním prostě něco nadiktovat. Eh, takové kurzy pro dospělé, ty prostě potřebují úplně jinou formu. A jestliže to chceme realizovat, tak je jednoduše prostě nemůžeme se z toho na to dívat pouze z hlediska vyučování a, a eh, učebních technik a to ani v Bruselu, ani jinde v Evropě. Prostě je třeba najít způsob, jak se přímo investovat do této činnosti a vycházet eh, od základů, od eh, těch eh, pěšáků v této oblasti. Prostě lidé, kteří zde pracují, se musí opírat hlavně o své zkušenosti a oni vědí nejlépe, kde si potřebují prohloubit kvalifikaci. Čili eh, musí být zajištěna vzájemná znalost možností a samozřejmě je třeba dát k dispozici také zdroje. Eh, já se chci zeptat, eh, počítáte tady s urychlením? No a k tomu, co jste řekli, ještě dovolte, že je třeba si vymítit rozdíly a vymítit nešvary. No a tady je třeba ale abychom pracovali na základě důvěry. U nás ve vývolu také existuje víceméně odpor proti eh, tomu, respektive vyplývající z toho, že se bojíme eh, možného páchání škod. Samozřejmě, že jakákoliv inovace je riziková, ale prostě my potřebujeme také rozhodnost, potřebujeme cíl a jít za ním. Prostě jednoho dne je třeba se pustit do práce. Když si vezmeme třeba římské právo, to je tady možná možné uvést. Čili eh, to prostě neklást překážky. No a ještě jeden poslední bod eh, k duševnímu vlastnictví. Je to téma, jim jsme se zabývali ideologicky i politicky. Téma mnohovrstevné, ale znamená to, že má také praktické, konkrétní aspekty. ti, kteří chrání zájmy spotřebitelů, svědků, investorů, No tak eh, tady vidíme ideologický rozpor a ten musíme překonat, abychom byli schopni dosáhnout výsledku. A to je jasné také v eh, souvislosti s copyrightem, že máme teď eh, jako právní základ článek 118. Eh, podařilo se tady vytvořit jakousi hybnost, která by nás posunula vpřed? Já myslím, že my se teď musíme pustit zcela konkrétně do práce. A jestli to bude v patentovém právu nebo v nějaké jiné oblasti, každopádně musíme nabídnout evropskou dimenzi, poněvadž na národní úrovni to nevyřešíme. A já doufám, že komise nás v tomto bude podporovat tak, aby příslušné zákony eh, vznikaly rychle, abychom viděli co nejdříve výsledky. A já vám děkuji za to, co jste nám zde přednesl. Budete mít mnoho práce v příštích měsících. Děkuji a teď ještě poslední vstup paní Geringer a pak dám slovo opět panu ministru spravedlnosti. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu ministrovi za velice zajímavou prezentaci programu španělského předsednictví. Lze říci, že půjde o historické předsednictví, poněvadž vstupuje jako první na půdu nové Lisabonské smlouvy. E, to budou vlastně ty první měsíce. S tím souvisí řada otázek, třeba média tvrdí, že v nejbližší době eh, budeme mít dva předsedy rady. Jeden na dva a půl roku, to je pan Van Rompuy, a jak se uspořádají jeho vztahy s premiérem Zapaterem, eh, který předsedá eh, rotující šestiměsíčnímu předsednictví. To jsou novinky, které před Španělskem ještě nikdo neřešil. Čili eh, to skutečně očekáváme, jak si s tím pan, eh, jak si tím pan ministr poradí a co nám to může říct. Eh, vy jste také hovořil o zajímavém mechanismu, který by přiměl členské země, aby rychle implementovali evropské právo. Také Eh, by šlo o jakýsi mechanismus, který by je tak nějak strašil a možná by je káral za to, že nejsou schopny eh, dostatečně rychle reagovat, tak jak to přislíbili. Čili de facto neimplementují eh, právo. A ten, ta hrozba ztráty strukturálních fondů se některým českým zemím příliš nelíbil, ačkoliv já si myslím, že by opravdu mohl přimět velice účinně ke včasnému vynakládání prostředků. A bohužel to, že jsme nebyli dostatečně rigorózní při implementaci, eh, to způsobilo to, že eh, Lisabonská strategie Eh, ve svém posledním roce 2010 eh, de facto nebyla realizována. Nejsme nejrozvinutějším hospodářstvím na světě, jak jsme chtěli být. Eh, mě by zajímalo, jak se stavíte k tématu urychlení implementace a eventuálního zavedení nového mechanismu. Já se také odvolávám do dřívějších hlasů souvisejících s dušením vlastnictvím a patenty. V Evropské unii máme paradoxní situaci. My zde nemáme hranice, máme nový internetový obchod, ale tam hranice existují. To znamená, že tento trh není otevřený, není tak otevřený jako náš společný trh. Prostě těžko se tam pohybuje z jedné země do druhé, poněvadž obsah který je v jedné zemi k dispozici zdarma, eh, je zablokován jiný, jinde. Eh, jaký je tady smysl nebo účel právní? Já doufám, že skutečně budeme mít evropské právo eh, upravující duševní vlastnictví. A mě by zajímalo, co podle vašeho názoru je možné vykonat během šesti měsíců, aby se to urychlilo. Děkuji, pane ministře, teď máte slovo vy. Můj Gracias por sus palabras, por sus comentarios. Děkuji vám za vaše komentáře a poznámky, bylo to všechno velmi zajímavé. Já se pokusím to nějak uspořádat a se skupit, poněvadž často se tady eh, objevují společné prvky, to znamená copyright, patenty, dědictví a tak dále. Já se tady pokusím Eh, to takto se skupina, kdybych na něco zapomněl, tak mě prosím upozorněte, rád vám doodpovím. Takže první otázka, tou začnu. Tady šlo o digitální věk, o právní prostor v Unii. Evropská unie by měla mít, respektive měla by být flexibilnějším i silnějším instrumentem, pokud je o stanovení pravidel pro nové technologie nestačí prostě jenom jednoduchá racionální odpověď, i když to tak mnohé členské země propagují. Je to ve skutečnosti velmi komplexní otázka, týká se výboru pro vnitřní trh, výboru pro konkurenci, musí se tím zabývat parlamenty, eh, mnohé skupiny v radě a tak dále. A je třeba koordinace tak, aby se Eh, docházelo k řešením v souvislosti s těmito otázkami. Já se to pokusím jenom tak trošku shrnout. Jsou to významné otázky, ale eh, do jisté míry velmi odlišné. Všechno to, co má co dočinění s autorskými právy. Tak eh, to de facto souvisí s tím, že se využívají nové digitální nosiče a teď otázka je, jak regulovat tyto nové nástroje, eh, protože už nevidíme žádné fyzické hranice mezi českými zeměmi. Eh, nicméně v internetu, na internetu často narážíme na hranice, autorskou ochranu a další bariéry a je to v co země to jiný systém v Evropě, pokud bychom eh, nechránili autorská práva, tak to by byl velký problém, no a musíme to řešit. My na tom už pracujeme, pracujeme na tom v rámci rady spolu s dalšími ministry, kteří jsou zodpovědní za jednotlivá portfolia. Eh, hovořilo se také o odkazech a posledních vůlích v rodině. Já vám mohu říci, že se s vámi shoduje, eh, že my prostě si musíme uvědomit, jak komplexní a obtížná, složitá úloha to je. Eh, existují instituce, které se odvolávají na římské právo a které jsou zakořeněny ve vnitrostátních právech jednotlivých národů a, národa, a Evropa je složena z nejrůznějších národů. Nicméně je třeba zde dosávat pokroku a já eh, za španělské předsednictví bych chtěl navrhnout to, aby některé země, které mají vlastní ustanovení a vlastní stanoviska, která by snad mohla být zajímavá, aby nám pomohla, aby nás podpořila jako španělské předsednictví. My se pokusíme stavět k této problematice co nejneutrálněji. Už jsme vlastně začali, pokusíme se situaci odblokovat a hned, jak budeme mít hmatatelné výsledky, představíme vám je. K obtížím, pokud se týče odkazu dědictví, eh, tak tady jde o to, že tady eh, evropská úprava jaksi zasahuje do materiálního práva národních států, nebo zasahovala by. Eh, jinak ovšem nebudeme schopni přiznat evropským občanům příslušná práva. Prostě je třeba se podívat, jaká norma je vhodná pro řešení problému, ale nemůžeme to, zkusit, nemůžeme to zkoušet vyslovenou homogenizací. Prostě určitě jinak vypadá občanské právo v Británii, jinak třeba u nás ve Španělsku. Navíc existuje zvykové právo, zvyková praxe a ta se také liší stát od státu a to se týká jak dědictví, tak také řady jiných právních oblastí. Já se nicméně domnívám, že vzhledem k pracem, které již byly odvedeny, máme důvody k optimismu a já věřím také na podporu eh, tohoto výboru při hledání právních konfliktů. Eh, třeba je tady otázka eh, vůle, je tady otázka přístupu žalobce, je tady otázka obvyklého místa pobytu. A to prostě není úplně jednoduché shodnout se třeba na definici obvyklého místa pobytu nebo místa bydliště. Eh, také bychom neměli opomíjet eh, další prvky, které zde mohou vstupovat do hry. Eh, obvyklým sídlem nebo bydlištěm je možná také daňové sídlo, Čili to jsou věci, které musíme nějak postihnout a já věřím, že země jako Irsko nebo Velká Británie které si preventivně zaujaly jakousi obranou pozici, že i ty budeme moci přesvědčit, aby se přidali na naši stranu. K dalším důležitým tématům, jste zazněli, patří evropský patent. To je e, zajisté mimořádně důležité téma, e, jak v těchto výborech, tak také ještě z hlediska e, současné krize a obrany společného trhu. Společný trh patří k těm nejdůležitějším majákům a také nám eh, leží eh, toto téma na srdci. Mm, my se pokoušíme vytváření takové justice, která bude schopna lépe kontrolovat dění kolem evropského patentu. My očekáváme k tomuto tématu výnos soudního dvora a věříme, že tento justiční model pro evropský patent bude přiznávat práva všem, kterým nějaká práva náleží jak podnikům, tak držitelům patentu, tak také dalším osobám, již se to týká. Je to téma, které je opravdu eh, bezpartijní, abych tak řekl. O to bychom měli také usilovat. A tady můžete spoléhat na podporu Rady a španělského předsednictví. Potom tady také byla věc, byla řeč o, o ověřovacích pravomocech. To je také důležité téma. Různí experti eh, zastávají různé zájmy, zastávají se různých zájmů, no ale my budeme muset najít styčné body tak aby ta digitální kultura se mohla dále rozvíjet, nebo to se týká nás všech. Dále otázka elektronického podpisu, to je také klíčový prvek, pokud jde o ověřovací pravomoce. To je nový, přímo revoluční instrument, kde všechny podklady, jako jsou rozsudky, veřejné listiny a další, ty všechny, ty všechny jsou tím dotčeny. Čili v Evropské unii a také zde v parlamentu se musíme zabývat také otázkou uznávání elektronických podpisů na určitých eh, veřejných dokumentech, aby prostě elektronický podpis stačila a nebyla nutná a vyžadována další kontrola. To je součást společného právního rámce, tak jak to žádají také občané. Kromě toho eh, v oblasti odluky a rozvodu eh, se zde také zmínilo, jak eh, potíže vznikají z používání různých zákonů, třeba e, uzavírání manželství se nahlíží jinak podle pohlaví. A tady z toho vyplývá obrovská rozmanitost e, týkající se instituce zvané manželství. V každé členské zemi je to jinak. A u všech těch prací, které jsme už odvedli, e, je třeba říci, že je třeba, aby bylo všechno jasné, aniž by se musel někdo odvolávat na antidiskriminační eh, ustanovení. Prostě automaticky veškerá diskriminace na základě pohlaví musí být vyloučena. A hotovo. Čili to je speciální klauzule, která skutečně zajistí, aby tyto instituce příslušné této oblasti práva v žádném případě nijak nediskriminovali a aby se nedocházelo, aby se vlastně nemohlo docházet k protichůdným výkladům práva. To prostě není možné tolerovat, to se nesmí dít. Dále a někteří členové tohoto výboru to už načnuli. Eh, Lisabonská smlouva a pravomoci parlamentu, které jsou pro parlament nové. K tomu mohu říci, že španělské předsednictví od samotného počátku eh, neustále eh, prohlašovalo, že je třeba postupovat vpřed. A to, co nejrychleji, eh, protože Lisabonská smlouva přináší nové pracovní metody, eh, uvolňuje nový potenciál a je třeba dbát také na to, aby byl co nejrychleji realizován akční program stokholmské dohody, stokholmského protokolu. E, vlastně stokholmské programy potrvají až do roku 2014 a jakmile budeme mít návrh od komise, budeme potom schvalovat celé plánování a toto je velmi zajímavý směr vývoje. E, tato e, práce, a toho si je rada vědomá, je možná pouze za pomoci Evropského parlamentu. Proto tedy spoléháme na Evropský parlament. Eh, ti, kteří vždycky věřili v Evropský parlament, tak jsou velice rádi, že toto rozhodnutí padlo. A z tohoto důvodu my nejenom respektujeme nové kompetence, ale my se dokonce zavazujeme na takové přání španělského předsednictví, že eh, budeme plnit požadavky transparentnosti vůči Evropskému parlamentu. Dále zde zazněla otázka týkající se Bruselu 1. No já už jsem k tomu vlastně něco řekl. Tyto požadavky, my bychom je chtěli skutečně zrušit co nejdříve. Třeba tím, eh, že eh, ten elektronický podpis se tady může prokázat jako eh, výborný instrument, nebo aby se tedy eh, zrušil postup exekvatury a abychom tady měli také plné garance. Jenomže eh, musíme ještě zvážit, jakými nástroji chceme dosáhnout souladu, tak abychom zároveň garantovali občanská práva a svobody. Na tom také pracujeme. A pak tady máme otázky, eh, které dosud eh, nejsou zodpovězeny, neboť eh, zatím se na nich pracuje v komisi. K tomu chci říct toto. My jsme spolu s novým triem vypracovali program, čili teď máme vlastně předsednické trio spolu s našimi maďarskými a belgickými přáteli projednáváme všechny tyto otázky. My se pokusíme eh, v tomto triu dosáhnout co nejpřiměřenějšího pokroku. Samozřejmě eh, u některých otázek se vyskytují určité technické obtíže, ale já jsem si jist, že i zde eh, mohu spoléhat na podporu vašeho výboru i Evropské komise tak, abychom pokročili vpřed. Děkuji vám. Vielen herzlichen Dank. Děkuji vám, pane ministře, za tato otevřená slova. Myslím si, že je to začátek velmi plodné spolupráce během šestiměsíckého španělského předsednictví. Z naší strany vám přeji hodně štěstí a hodně úspěchu do budoucích šesti měsíců. Je to historické období, protože pracujete za nových podmínek po Lisabonské smlouvě a myslím si, že je to, nebude to velmi jednoduché pro vás jako ministra spravedlnosti. My budeme spolupracovat a všechno bude mít takzvaný pilotní charakter a bude to platné i po této době, protože podle toho se budou řídit také budoucí předsednictví. Srdečný dík, děkuji. Děkuji vám. Thank you Vážené dámy a vážení pánové, když dovolíte, tak budeme pokračovat, protože máme menší spoždění. Měli jsme hodně problémů s výtahy a tudíž jsme začali relativně pozdě s naší schůzí. A dostáváme se k dalšímu bodu. To je bod minislyšení. Předpokládáme, že toto zasedání se bude zabývat alternativními investičními fondy. Bude to návrh komise, o kterém budeme hovořit a počítáme, že se zúčastní dva experty, které si vyslechneme, potom bude následovat kolečko odpovědí a otázek a potom paní zpravodajka Regna provede shrnutí a zároveň uvede vlastní zprávu. Já bych chtěl poukázat všem kolegyním a kolegům, že se tady jedná o specifický postup podle eh, článku 50. Je to nový postup, který je praktikován v tomto legislativním období. My jsme se dohodli se všemi výbory, eh, které jsou příslušné, což znamená, že máme pravomoci pro jednotlivé eh, výbory, kde potom bude rozhodovat plénum. A podle toho, jak provádíme rozdělování, tak někdo bude dělat třeba společenské právo a druhý výbor se bude zabývat finančními trhy. Ale naše činnost se spíše bude zaměřovat na právo společností. Dovolte, abych přivídal pana Antony Bradna, který eh, platí, eh, patří eh, do banky, která se zabývá globálními fondy a pan Sonny Grabor je managing director von Redefine, to je think tank, který se zabývá vývojem, financováním a environmentálními otázkami. Vychlesneme si napřed pana Anthony Verna, tak, aby hovořil o problémech v tomto návrhu směrnice. Prosím, máte slovo. Mr. Chairman. Uh, Děkuji, pane předsedo. Velmi oceňuji příležitost moci dnes před vámi být. Já jsem um, uh, trval na tom, aby um, překlad um, který mého projevu byl předán. Já se zastupuji také Deutsche Bank a rád bych se uh, zmínil o německém právu a e, také ve vztahu k IF. Co se týče Deutsche Bank, Deutsche Bank je jednou z vedoucích e, investičních bank, 80 e, tisíc investorů, střadatelů v Evropě. Deutsche Bank má vizi na globálním trhu a poskytuje finanční zprostředkovatelské činnosti 90 trhu. V mé, mé zvláštní role jako senior manager jsem v divizi pro zprostředkovatelskou činnost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 je tedy, eh, jsou to, je to hlavně celá široká paleta finančních servisí, eh, služeb, to znamená eh, posuzování aktiv, výkaznictví klientů, financování a v některých případech je, se jedná o řízení rizik, poradenská činnost a konzultování. Ehm, my se, takový prime broker se tady má zajistit, že se fondy klienta zhodnotí a tento prime broker se musí hlavně soustředovat na monitorování a má tady veliké týmy lidí, kteří jsou zaangažováni v této věci. Během finanční eh, krize eh, tady vyplynuly ztráty eh, úvěrové byly velice malé. Mám tady nějaké statistiky hedge fondů v Evropě. Jsou tady různé asociace alternativního managementu těchto fondů. Evropský hedge fund průmysl má, tady bylo 250 miliard aktiv, zaměstnává 50 tisíc lidí a vytváří, generuje 4 miliardy ročního příjmu. Velká většina peněz, které jsou investovány v hedge fundes, nejsou od bohatých jednotlivců, ale z institucí jako důchodové nebo pojištění pojišťovací fondy, které fungují jménem eh, občanů EU. Tyto instituce nám sdělily, že byly velice potěšeny eh, jak tím, jak celý tento průmysl fondový zvládl krizi. Když se podíváme na regulaci obecně, eh, Deutsche Bank velice podporuje dobrý regulační rámec a motivuje jeho rozvoj tím, že se aktivně účastní celého konzultačního procesu. Také bych rád řekl, že zájmy německé banky a hedgefondového průmyslu eh, jsou spojeny spolu s regulačními úřady, vládami a klienty, které tady zastupují, tedy investory. Je tady celá řada pozitivních eh, prvků a eh, já bych se rád soustředil na registraci hedgefondových správců, dále odhalování systematicky relevantních dat regulačním úřadům, posílenou transparentnost a tzv. pas EU. Budu komentovat některé základní otázky, mm, jak, se, jak jsem byl požádán předsedou. Mm, rád bych se soustředil na cíle, kterých je zapotřebí dosáhnout. Základními cíly AIFMD eh, jsou snižování systémových rizik, mm, ochrana investorů a vytváření účinného regulačního rámce v EU. Toto vše plně podporujeme. Na základě tohoto eh, máme zprávu z 30. dubna 2009. Máme tady oblasti směrnice, které se mm, na toto soustředují a které ale mm, eh, se snaží eh, zredukovat mm, riziko evropských investorů. Je tady vysoká míra koncenzu eh, v celém tomto průmyslu mezi všemi účastníky, co se týče této směrnice a její původní formy. Eh, celý tento průmysl eh, Prime Brokerage se snaží začlenit Deutsche Bank do AIFMD. Spolupracuje také s IMO, což je alternativní investiční, alternativní združení investičních správců. A také tady spolupracujeme se s AFME, což je Združení finančních trhů v Evropě. Co se týče eh, perspektiv a cílů AIFMD eh, ve vztahu k snížení systémových rizik, eh, známe Laroazovou zprávu. Ta se týká průmyslu hedgefondového, mm, protože tento průmysl tady v finanční krizi nehrál velkou roli. Je velkým naším cílem je ochrana investorů. Toto je kritická otázka a proto je velice důležité, aby celé společenství investorů mělo mm, pocit, že mm, pomocí této směrnice toho dosáhneme. Například APG, největší důchodový mm, fondový správce v Evropě, řekl Evropskému parlamentu 10. listopadu 2009, že alternativní investice dělají velkou část celého investičního portfolia a velice přispívají eh, k důchodovým fondům. Jasně zmínil o celou řadu aspektů a řekl, že některé aspekty navržené směrnice by byly velice škodlivé pro zájmy investorů. Toto je mm, skupina eh, nebo část směrnice, která by měla právě ale naopak ochraňovat mm, tyto investory. Ehm, chtěl bych se pokryt čtyři body. Chci se soustředit na depozitáře a na mm, pákové mechanismy a také na odhalování některých eh, dat. To je to, co jsem, o to jsem byl požádat předsedom. Také bych rád využil příležitosti a chtěl bych um, něco uh, říci o um, kritických um, oblastech uh, tohoto průmyslového odvětví, co se týče depozitářů. U Jury se dohodla s Ekonem. Uh, jednou z výlučných kompetencí jsou mechanismy v celém depozitáři a také ručení v tomto depozitáři podle článku 17.5. Než něco řeknu o navržených usneseních týkajících se depozitáře eh, chtěl bych ještě vysvětlit eh, některé úkoly, které chceme v depozitáři dnes mm, v rámci naší působnosti splnit. Soustředím se na několik málo poznámek, které se budou týkat mm, hedge fundového sektoru. Tento sektor po mnoha léta eh, měl úspěšný mm, provozní model, který byl založen na tom, že bylo tady zřizováno takové vedoucí gremium, to byl správce, pak to byly další osoby, poskytovatele správní činností, pak agent agenti, kteří se zabývali zhodnocením a brokeři, prostředkovatelé. Eh, tady jsme eh, nabízeli různé služby. Hm, všechny eh, poskytovatelé služeb měli smluvní závazky s fondem a přímo byli zodpovědní za svou, svou práci těmto grémím. Navíc hm, poskytovatelé služeb hm, mají, jsou ještě kontrolováni správcem fondu a jde o to, aby eh, bylo zkontrolováno, zda aktivity, které odvedly, byly eh, řádné. Současný model umožňuje flexibilitu a je tedy možné zvolit ty nejlepší poskytovatele služeb a diversifikovat eh, rizika, eh, například když se jmenuje několik takových brokerů. Tato diversifikace vede ke snížení eh, rizika a urychlila také, mm, byla, byla urychlena od mm, zhroucení se banky Lehman. A je to také důležité pro investory do hedge fondů. Hmm, pokud se zvrátí tato diverzifikace, tak by to znamenalo rizika, hmm, například je tady směrnice, která trvá na jednom jednotném depozitáři ale to by znamenalo, že se nebudeme moci eh, eh, skoncentrovat na snižování rizika. Současný model je nákladově účinný a mm, eh, po této krizi se na něho investoři a mm, práci dívají jako na robustní systém. Návrhy ve mm, směrnici, návrhu směrnici a IFMD jsou strukturálně odlišné od tohoto modelu, který jsem popsal. Máme tady model, který byl mm, přijat v takzvaném USIC a který se vztahuje mm, k požadavkům mít jeden depozitář. Tato směrnice chce aplikovat požadavky v tomto průmyslu je tedy pravděpodobné, že výsledkem bude nárůst, e, nárůst nákladů e, těchto e, fondů a tak nebudeme moci přispět k ochraně eh, investorů. Je více pravděpodobné, eh, že to naopak bude mít škodlivý eh, vliv na cíle, které byly původně naplánovány komisí. Nyní bych chtěl trošičku popsat detailněji požadavky, jak jsou navrženy ve směrnici, eh, co se týče ručení depozitáře. V neprávním, eh, když budeme mluvit neprávním jazykem, tak navržená směrnice, eh, by, to by znamenalo, že depozitář bude zodpovědný vůči AIFM za jakékoliv ztráty a pokud se nám nepodaří toto zaručit, tak by to mohlo vést také k snížené ochraně investorů. Deutsche Bank je možný budoucí depozitář v tomto novém modelu, ale jde o to, že depozitáře by museli se podepsat pod celou řadu rizik, za kterou pak nemohou nést odpovědnost. Profesionální fondy a poskytovatelé služeb si myslí, že to je nerozumný, neférový a škodlivý přístup pro kolektivní zájmy. Depozitáře by Eh, pak museli eh, přijít s kompenzací za tato rizika mm, eh, relevantní strany by pak museli splňovat určité povinnosti a požadavky Prime, mm, trh Prime Brokerage je kompetitivním trhem a e, tyto požadavky e, jsou požadavky, které vyplývají z, tržní, z trhu. E, koncepce ručení už existuje v rámci směrnice UCIC. Ovšem tato směrnice žádá také po přísnější standardy, jak jsem již řekl, jde nám tady o aplikaci takovýchto standardů ručení a depozitář by byl pak plně zodpovědný za rizika a ztráta, za které však nemůže převzít kontrolu. Důsledky tohoto budou vážné. Poveze to k tomu, že se stáhnou e, z poskytovatele, budou tady vyšší ztráty a bude to ztráta, ztráta přístupu k investicím. Hedge, hedge fundový sektor je globálním e, biznesem. Pro, z legislativních důvodů to znamená, e, že tady funguje poskytovatelé služeb a sítě v mnoha zemích. Tato směrnice klade přísné požadavky na depozitáře a různé takzvané delegáty. Znamená to pak, že tady bude menší možnost výběru poskytovatelů služeb, protože se někteří z trhu stáhnou. Současný standard um, ručení, který byl přijat uh, průmyslem a uh, rámec, v kterém poskytovatelé služeb pracují, se vyvinul za poslední období um, a je nezbytné i nadále chránit investory regulační úřad má svou eh, roli, má eh, vést k tomu, že bude celá tato situace více vyjasněna, že budou kompetence a zodpovědnosti eh, vyjasněny pro jednotlivé zprávce fondu. Ale to by nemělo vést k dalším nákladům a mělo by to být vše ve prospěch investorů a další finanční stability. Stojí za zmínku, že prime brokeri jsou registrováni a jsou regulováni, je nad nimi dělán dozor. Prime brokerage, brokeři v Deutsche Bank také jsou předmětem eh, dozoru. To platí také um, pro ostatní, jako je Buffin, FSA a SEC. Děje se tak na čtvrtletní bázi. To byly mé poznámky k depozitářům a teď bych chtěl hovořit o pákových ehm, mechanismem a výkaznictví. Nejprve bych rád řekl, že rozlišení mezi eh, pákovým mechanismem a rizikem je takovou kritickou otázkou. Pokud snížit systémová rizika ehm, uložením eh, takových pákových ehm, mechanismů je problematické Dopad ehm, těchto pák na riziko v rámci portfolia je, ehm, ehm, to má dopad na eh, povahu aktiv. Hedgingové aktivity snižují toto riziko, ale v mnoha případech vlastně zvyšují pákový efekt. Myslíme si, že jakékoliv snížení pákových efektů by nepředstavovalo širokou paletu eh, fondů a mohlo by to naopak zabránit další inovaci produktů a eh, snížit možnou volbu investora. Snížila by se také konkurenční eh, výhoda když se eh, podíváme na mm, průmysl mimo EU, eh, tak eh, by tady z toho mohla vyplynout řada výhod ve vztahu k stabilitě trhů. Podporujeme další poskytování dat a výkaznictví, ale musíme velmi pečlivě sledovat to, jak jsou tato data využívána, agregována a jak jsou prezentována, tak aby to nebylo, se nedělo neférovým způsobem a nepoškodilo investoři. Mělo, mělo by být tady poskytovány správné informace o eh, rizikových, eh, rizikových záležitostech. Máme tady mm, grémia, jako je AIMA nebo HFSB. Globální konzistentnost je považována za kritickou věc. V říjnu 2009 eh, mm, Evropská centrální banka žádala komisi, aby pokračovala v dialogu s mezinárodními partnery, zvláště mm, s USA, tak, aby byl zajištěn globální koherentní regulační dozorčí rámec. A dále mezinárodně koordinovaná reakce je nezbytná eh, tak, aby tento eh, průmysl mohl zvládat eh, následná rizika. Ukončím tím, že eh, zdůrazním dva další body. Jak jsem již eh, řekl, to, co je důležité pro toto průmyslové obětví. První věc, marketing a mm, ekvivalenční kritéria. Profesionální investoři, eh, mezi jinými jsou důchodové fondy, ti by byli totiž odříznuti od velké části nejlepších správců těchto fondů na světě a k delegacím omezení by snížila investiční možnosti a odřízla by přístup těchto lidí k místním eh, expertům. Rád bych vám, eh, chtěl bych řekl, že německá, že Deutsche Bank je otevřena eh, pro mm, mm, spolupráci s dalšími manažery a také se zasazuje o další spolupráci s, Evrop, s EU. Děkuji. Další je pan Zony Kapo. Uh, There have been three key... Děkuji. Známe nebo hovoříme o třech hlavních směrech vývoje, které vedou eh, k současné diskuse. Eh, čili první eh, je to, že se odvětví, které bylo takové malé a nepodstatné, se eh, rozrostlo a nyní to znamená, že může také napáchat mnoho škody, ale také mnoho dobrého. Druhý aspekt je ten, že se nacházíme uprostřed největší ekonomické a eh, finanční krize našeho života. A to znamená, že také eh, finanční průmysl, finanční odvětví přispěla také k intenzitě této krize navzdory tomu, co řekl můj předřečník. Tato krize ovšem také ukázala, jak důležitý je pro nás společný trh a byl podtržen fakt, že členské země dohromady jsou schopni vzdorovat této krize, krizi daleko lépe. A to je vlastně také důležitý argument také pro tržní legislativu. To je také kontext eh, IAFM. E A z tohoto eh, důvodu také hovoříme, proč tady eh, de facto je třeba zavést nějakou eh, regulaci. Je to taková hra na honěnou. Hedge fondy se starají o zhruba 50 obchodu na určitých finančních trzích. Například v roce 2007 Eh, fondy soukromé eh, de facto eh, přilákají daleko více finančního objemu než veškeré dluhopisy vládní a další. To znamená, je to takový nějaký behemot mezi finančními hráči. A opět je třeba říci, že máme určitou verzi historie a také pohled na tuto historii. Eh, já jsem také pracoval u banky, která se eh, eh, která se jaksi odpovídá za start té krize Lehman Brothers, ale nebýt Lehman Brothers neznamená, že by nebylo také této finanční krize. Bohužel finanční systém získal nebo stal se rizikovějším, rizikovějším eh, na základě dlouhodobých trendů a je jenom náhodou, že k tomu došlo právě v okamžiku a na místě, které říkáme soukromé fondy. Nicméně intenzita těchto, této krize byla eh, výrazně zvýšena právě těmi alternativními fondy a s tím souvisí také sociální rizika, kde se e, chyby toho privátního sektoru e, projevily tím, že jsme měli významný nárůst nezaměstnanosti a z toho vyplývají také sociální kontroverze a také velká zátěž pro systém sociálních jistot. To jsou důsledky krize a z tohoto důvodu je nutná regulace. Alternativní investiční fondy musí se postarat o čtyři problémy. První je eh, ochrana eh, investorů. Viděli jsme Medova, viděli jsme další eh, projevy krize a víme, že ochrana investor, investorů v našem finančním systému je příliš slabá. Druhá věc je integrita trhu. I když investoři nejsou přímo ovlivněni, tak skutečností je, že jestliže například jste na londýnské burze a i když nikoli investujete přes hedge fondy, tak hedge fond, který také investuje na londýnské burze, bude mít vliv na vás, pokud udělá něco špatně. A to je také věc, kterou je třeba se zabývat a to zatím nemáme vyřešeno. Třetí aspekt samozřejmě je ochrana proti systémovým rizikům a jak jsem řekl, musíme pamatovat na to, že nejde pouze o individuální instituci, nýbrž o několik institucí, které mají podobné strategie, například se soukromým kapitálem nebo například v hedge fondech eh, a ty jejich strategie zvyšují systémová rizika. Pak je tady čtvrtý aspekt, který je mimořádně důležitý eh, pro sociálně tržní hospodářství v Evropě. Je to velmi závažný problém nezaměstnanosti a Mm, finanční krize, tak z toho vyplývá to sociální riziko. To znamená, že jestliže máme soukromé fondy, eh, které se projevují také na, do veřejného sektoru, eh, je to možná velice malý soukromý sektor, který moc neplatí daně, ale v podstatě ovlivňuje všechny ty, kteří daně platí. Takže toto je kontext, v němž se pohybujeme. Eh, pokud se týče toho Eh, AIFM, tak já se tedy zastavím u několika konkrétních věcí. Eh, první problém je tedy otázka ochrany investorů a to je zřejmě eh, hlavní zaměření této směrnice. Tady se vychází z předpokladu, že zveřejňování více dat, že to vlastně vyřeší problém. Jenomže když se podíváme na Eh, nabídky mnohých hedge fondů, tak eh, oni sice eh, zveřejňují řadu informací, ale to ještě neznamená, že by neinvestovali lidi, pro které tyto investice nebyly vhodné, čili je třeba tomu to řešit jinak. Druhý problém je, že investoři jsou informováni a vlastně hrají sázky na eh, tržní nálady. Čili eh, velká část ochrany investorů eh, musí spočívat ke zveřejňování více informací, včetně detailních pozic regulátorům, kteří potom budou schopni provádět dozor. To je jedna věc. Druhá věc. V rámci ochrany investorů nepokrýváme všechny investory z EU. Eh, rámec, který se momentálně tvoří ve Spojených státech, eh, daleko lépe postihuje eh, definičně investory v USA Eh, tam je ochrana pro všechny ty, kteří mají buď to kancelář eh, ve Spojených státech, eh, jestli investují pro více než 50 investorů, nebo jestli investují více než 2 miliony dolarů. A to je daleko přísnější definice, než je ta definice evropská. A to znamená, že evropští investoři, kteří investují v zahraničí, budou daleko více vystaveni rizikům než američtí investoři na stejných trzích. Další věc. Eh, můžeme mít investory eh, z oblasti zálivu nebo z Číny, kteří budou investovat do amerických hedge fondů na eh, evropských trzích a budou způsobovat nestabilitu na evropských trzích a budou velice škodit Eh, evropským investorům, fondům, pojišťovnám. A tady to se vůbec neřeší, přičemž to musí být část ochrany investorů. A je to také součást sledování systémového rizika. Eh, v současné době návrh, návrh eh, této směrnice to neřeší. Čili jde o dosah této směrnice a tady můžeme se poučit z toho amerického návrhu. Další věc Sociální rizika. Zde směrnice zcela ignoruje například problém eh, pákového efektu eh, soukromého kapitálu. Tady se vlastně říká, jako kdyby ty pákové efekty vůbec nebyly využívány. Eh, to je možná pravda na úrovni fondu, ale právě ten pákový efekt to je integrální část soukromé investiční strategie. A dá se říct, že tady ta leverage je daleko vyšší než u hedge fondů. To znamená, že ten problém sociálního rizika eh, pro společnost, pro naše systémy sociálního zabezpečení, tak to skutečně je velké riziko. A to znamená, že eh, i tato oblast eh, musí být pokrytá touto směrnicí, čili to jsou lekce, které jsme se měli naučit z této krize a neučinili jsme tak. Pak jsou tady další problémy, to o tom hovořil kolega, to je revaluace, eh, depozita a remunerace. Já myslím, že eh, hodnocení je velice důležité. Pokud bychom měli nezávislé eh, ohodnocování před krizí, možná, že by ta krize vůbec nevznikla. Eh, my jsme vlastně příčinou této krize je nedostatek nezávislého ohodnocování, eh, čili to prostě nebylo možné. Další je problém eh, mezi tak depository function and custodian function. Třeba ve Spojených státech se hovoří, jsou to vlastně jakési veřejné funkce, Eh, a je to všechno pod zprávu jednoho orgánu, týká se to také dematerializovaných eh, cených papírů. A eh, je, je to otázka zodpovědnosti těch custodians, kteří navzájem spolu soutěží, stojí v konkurenčním vztahu a mezi depozitories. Pokud se týče odměňování, to byla jedna otázka o které jsme tady hovořili. Čili opět, eh, jak jsme schopni tyto odměny kontrolovat. Eh, pokud eh, by někdo byl dobrý zubař, může si vydělat tisíc euro za hodinu a může pracovat 18 hodin denně, takže víc než 18 tisíc za den si nevydělá ale pokud jste eh, dobrý režisér nebo dobrá spisovatelka, vyděláte si třeba miliony eh, eur. Ale konkurence v běžných společnostech, například v automobilovém průmyslu, se využívá jako eh, zdůvodnění snižování platů, zatímco konkurence v bankách se využívá jako argument pro zvyšování platů. No, a my si musíme uvědomit, že struktura financování je jiná. Eh, prostě eh, jestli vyděláte za den 1 milion dolarů nebo 10 milionů dolarů, v podstatě vás to stojí úplně stejnou námahu. A Eh, znamená to, jestliže se mi podaří vydělat tedy 10 milionů místo 1 milionu, znamená to, že bych měl mít desetinásobný plat? Není to tak, protože toto jsou potom náklady pro investory, pro daňové poplatníky a také pro e, sociální systém. To je kontext této směrnice. A ještě úplně poslední bod je otázka transparentnosti, eh, která je mimořádně důležitá v tomto odvětví. Tentoto odvětví fungovalo eh, za jakousi rouškou tajemství, eh, což eh, částečně se používalo k obcházení daňových systémů. Prostě také daňová arbitráž může za mnoho problémů v tomto odvětví. A dále se to zhoršovala, zhoršovala systémová rizika. Když se podíváme Eh, jak často hedge fondy eh, obchodují, jaká je tady ta, ta, eh, ta vystavenost pákovým vlivům, je mimořádně důležité, aby regulátoři znali každou položku, každou pozici bez ohledu na význam Eh, kterou mají ve svých eh, bilancích hedge fundy. No a to je věc, eh, která může být monitorována systémem centrální bank a tak dále. Bez toho prostě neuděláme nic. A jelikož vzhledem tedy k kontrolování systémových rizik. My potřebujeme dodatečné pravomoci tak, abychom byli schopni omezovat pákové efekty, pozice, expozici, do, uh, expozici v určitých přehřívajících se odvětví. Či to potřebujeme. Bez toho eh, žádný systémový dohled nebude fungovat. Hedge fundy a soukromé fondy prostě jsou příliš důležité a musí být podrobeny stejné míře regulace, dohledu a přísného dohledu. Eh, a zejména Eh, kolektivně, podobně jako je tomu ve zbytku finančního sektoru. Děkuji vám. Máme ještě 13 minut na otázky a odpovědi. Ptám se, zda se někdo hlásí do diskuze. Prosím, pane kolego, máte slovo. Da, Um, la... Děkuji. K tomu, co řekl pan Kapu. Já jsem nedávno četl to, co řekl prezident Obama a nic jsem tam nevyslechl, co se týče hedge fondů nebo private equity fondů a nebo státních fondů. Ty nemají žádnou vinu na celé té záležitosti. Pro nevědoucí tak eh, rozdíl mezi hedge fondy, private equity fondy na straně jedné a také eh, pojišťovacími fondy existuje velký rozdíl. U těch první existují investiční investoři, kteří jsou dobře informováni, zatímco u těch druhých se jedná o malé střadatele, kteří nevždy jsou dobře informováni. Pan Kapoor řekl, že hedge fondy nemají žádné retailové investory. Jsou kotováni na burze a když se zřídí kurz akcí, tak schází ochrana takovýchto malých investorů. Co se týče pákového efektu, tak tady souhlasím s jeho regulací, protože zde je velké systémové riziko, peníze pocházejí od bank a tady je třeba být obezřetný a chránit. Děkuji. Můžeme pozbírat pár otázek. Prosím, kolegyně, máte slovo a potom pánové referenti. Děkuji obou dvou přednášejícím. Bylo to velmi napínavé. Já bych navázala na Putora, protože penzijní a investiční fondy mě by zajímalo stanovisko prvního řečníka právě k těmto specifickým otázkám, které se týkají penzijních fondů. Tady jde o transparenci, předávání informací, zveřejňování informací. To byla první otázka. A druhá otázka týkající, ta se týká vedení depozita. Je to problematika, na kterou se musíme soustředit, ale podíváme-li se na návrh komise, tak by pro mě bylo zajímavé získat určité vaše praktické zkušenosti, protože někdo musí to riziko nést, pan eh, kolega Kamal a potom eh, pánové referenti. Pane předsedo, chtěl jsem eh, položit řadu otázek, některé otázky, které mohou pokrýt oba eh, řečníci. Eh, chtěl bych se nechat chtěl bych, zdali, jak vypadá sestava těchto hedge fondů a pokud to nejsou hedge fondy, jakou strukturu vykazují tyto fondy, protože někdy jsou, jsou tady dávány příklady hedge fondů, ale jak já to chápu, tak to nejsou ty správné hedge fondy ve své struktuře. Mohli byste prosím eh, nám představit, eh, říct, co, eh, co na to říkáte. A pokud to nebyly hedge fondy, proč to bylo používáno, překládáno jako příklad? tento Madov. Mm, eh, ano, pak by mě zajímalo právě equity a sociální náklady, protože když se podívám na všechny argumenty, to jsou vždycky různá stanoviska, eh, znám názory eh, na to, že celá tato otázka se tady už původně objevila před parlamentem kvůli převzetí právě equity ze strany Telekom Dánsko. A mm, vím, že to bylo spojeno s politickými věcmi, ale když se, my zapomínáme na druhou stranu, zapomínáme na společnosti, které tady selhaly, mohl bych uvést celou řadu takových společností ve Spojeném Velké Británii Británii a řečníci znají také společnosti, které také dříve stroskotaly eh, a dělali se starosti s, při, pra, s prací eh, a budoucno eh, a pak se teda vytvořila nová pracovní místa, takže bych rád, aby oba řečníci se mohli podívat na obě strany mince této diskuse, než, před, než bychom sledovali jenom zjednodušeně tuto hodnotu mm, a private equity. Pak, pakové efekty. Je to velice zajímavé, protože kolik Ehm, průměrný, jak je tady eh, průměrný pákový efekt hedge fondu ve srovnání s normální bankami. Já mm, eh, nevím, jaký je tento poměr, myslím, že je to daleko více u hedge fondu ehm, a jak to vypadá s rizikovými profily. A konečně, jak ehm, mohou se investovat do fondů mimo EU, eh, jak, se, jak ochránit úspory těch, kteří si šetří to peníze do budoucna. Um ano, snad jenom jednu otázku k případu Madov. Chtěl bych to doplnit. Není případ Madov vlastně jediným potěšujícím výsledkem krize, protože kdyby se nebyla konala krize, eh, tak by toto, te, tento systém asi by byl běžel a fungoval ještě po celá léta, jenom protože investoři peníze potřebovali a stáhli zpět, tak to začalo, tak to vyšlo na světlo. Případ Madov možná nemá ani co dočinění s krizí, ale eh, je, jenom ukazuje na absolutní stroskání, stroskotání amerických dozorčích struktur. Nedalo by se takto vysvětlit možná pan eh, kolega Bell nejprve a potom kolega Kapur. Prosím. If I could, um, maybe start... Začnu Madofem. Eh, objevilo se to tady několikrát. Já si myslím, že eh, názor je takový, že eh, to mm, byl jasný podvod a myslím si, že když se tak podívám na to, co investoři po celém světě řekli, že to bylo že musíme uvědomit, že z toho můžeme vyvodit eh, ponaučení. Eh, znamená to, že tady by měli být nezávislí správci eh, v institucích nebo organizacích a že by tady mělo být nezávislé ověřování aktiv, které eh, existují ve společnostech. Ehm, dále by tady eh, měl být řádný auditní proces ehm, ehm, ze strany registrovaných auditorů, tak, aby bylo zajištěna eh, řádný postup a investoři by měli tady předkládat správnou due diligence a měli předkládat data tak, aby se byla ověřen, možnost ověřit informace. A myslím si něco komentáři pana předsedy. Já eh, si Eh, myslím, že tady došlo ke eh, stahování. Eh, někteří investoři se stáhli z trhu a to mělo potom dopad na spořitele. Pravodaj tady položil první otázku, týkalo se to investorů a transparentnosti. Myslím si skutečně, že průmysl tady eh, se velice snaží poskytnout transparentní informace eh, investorům do důchodového eh, fondu, například IPG a ostatní, kteří investují i v USA. Ty mali velice takový, provedli robustní analýzu a strávili mnoho času tím, že se snažili pochopit, proč investoři tady odvedli dobrou práci a tito správci jsou ochotní a snaží se přispět informacemi a zdá se, že investoři investice potom poplynou rychleji, to znamená, tady je pozitivní interakce z tohoto pohledu a myslím si, že mm, tyto postupy jsou tedy velmi důležité. Jak jste řekl, pane předsedo, otázka pákového efektu, to, co říkal pan Kamal, tomu bych jenom chtěl eh, říct, že když se podívám na celkový výkon, mm, když se podíváme během finanční krize eh, za posledních třeba se, několik let, sedm let, když se mm, podívám eh, na risk asset a majetek, máme tady 40 60 hedge fondy za stejné období to bylo maximálně 18 Tedy, co nám to říká? Jsme na tom daleko lépe, když máme tady asset close. E, tito správ, těmto správcům se podařilo ochránit hodnotu těchto důchodových e, fond, e, systémů daleko robustnějším způsobem, než se to podařilo ostatním správcům těchto, tohoto majetku. To byly tyto dvě poznámky. Děkuji. Děkuji, pan Kapur. Děkuji. Když se vrátím k mm, tomu, co bylo řečeno o hedge fondech, které nezapříčinili mm, krizi a že to mm, prezident Obama řekl. Zopakuji to, co jsem říkal. sice to, co vyvolalo tuto konkrétní krizi, to nebyly hedge fondy ale během by mm, eh, byly eh, tomu donuceny, protože tady byly modely value eh, risk management, to je součást jejich práce kvůli tomu, těm, kteří se stahovali z trhu, to říkal kolego, a to přispělo k rychlosti, s jakou se potom krize rozvíjela, přispělo to k těm pádům a to hrá, hráli tedy v tom takovou urychlující Um, roli. Když se podíváme na um, celý rozsah krize k otázce private equity, zase zopakuji, máte tady dva systémy. Jeden, tady máme nízké pákové efekty a v druhé jsou vysoké a um, oba zažili stejný šok. Systém, který má vyšší pákové efekty a který má vyšší míru zadlužení, ten je více napojen na trh, kterého může padnout. A když se podíváme třeba na bondy, tam, kde banky půjčovaly soukromým společnostem, eh, aniž by měli eh, nějakou eh, dohodu, která by zaručovala ochranu. Jeden z důvodů, proč jsme nezažili širší private equity a další přebírání firm, bylo to, že tady existovaly tyto bondy, ale to neznamená, že to ještě nenastane. Takže když se podíváme na tyto dva systémy, tak Tady nebyla míra pákových efektů 5, 6, 7, ale to, to co bylo běžné při přebírání firm, ale to je systém, kde eh, pákové efekty byly pod vyšší kontrolou. Byl tady systém většího řízení rizik, takže eh, tyto firmy významným způsobem přispěly k krizi a eh, k rizikům, která vznikla v systému. A tyto, tyto dluhy, tak říkají jako společnost budeme splácet ještě po dlouhou dobu. K otázce Madofu a hedge fondů. Naprosto souhlasím s mým kolegou. Mm, opravdu to odhaduje odhalilo eh, a přispělo to k dvěma velkým problémům. Jeden byl mechanismy, které tady eh, fungovaly a které eh, měly mm, ověřovat a druhá věc byly nedostatečné kontroly v rámci investičních fondů samotných. Mnohé z nich totiž brali hodně peněz od investorů za due diligence a každý si myslel, že tyto fundy to za ně budou dělat, ale jenom vlastně kanalizovali peníze Madofu, aniž by se podívali na detailní informace. A to je právě to, o čem vy jste mluvil. To se týká auditu a oceňování. Toto musí být eh, důležitou součástí celého balíčku IFM. Pak otázce private activity a přidané hodnoty. Ehm, zpráva Modyho z roku 2000, ehm, budu z toho citovat, Ehm, agentura pro credit rating, eh, ta byla eh, respektována, alespoň v roce 2007 bylo, eh, máme pochyby o tom, jestli skutečně tady firmy private equity byly dobře kontrolovány a jestli pakové efekty samotné mohou ehm, ehm, být ochranou pro investory. Když se podíváte na daňové výhody a na historii toho, jak rostly eh, burzy a podíváte-li se na pakové efekty, 80 až 90 eh, návratnosti private equity můžeme vysvětlit těmito třemi faktory samotnými. A když se podíváte na celé portfolio sektoru private equity, tak negeneruje eh, pozitivní návratnost. Sektor hedgefondový ten generuje pozitivní návratnost investic, ale když to srovnáme s ostatními fondy a jinými investory, tak to vykazuje širší portfolio možných strategií. Můžete využít pákových efektů, což je hedgefondové fondy nemohou. Eh, jinak je možné, eh, hedgefondové fondy mohou dělat krátkodobé opětovné prodeje, což ostatní nemohou. Je tady tedy větší prostor pro manévrování a používají se tady půjčky a deriváty a tady může vytvořit se vyšší riziko. Um, Problém je není ale v tomto. A zase směrnice a IFM a to, co jsem říkal ve svých poznámkách, tady nejde o tom, že by se měl zabít hedgefondový průmysl. Tady jde o to umožnit hedgefondovému průmyslu, aby e, užitečně využíval svých eh, funkcí, aby chránil investory, ale způsobem, e, aby to nemělo další dopady na zbytek finančních trhů a ekonomiku. Tak to je zbytek mých poznámek a děkuji vám. Ještě předložím písemnou prezentaci s detailními poznámkami a komentářem. Děkuji. Eh, děkuji. Já děkuji oběma našim expertům. A teď je, eh, myslím, že bychom přešli k vlastní naší zprávě a předávám slovo paní zpravodajce. Já bych chtěl poděkovat eh, oběma našim expertům, protože tato zaslyšení nám opět ukázalo, eh, nakolik toto téma alternativních investičních fondů eh, je ekonomicky, ale také politicky takým si horkým bramborem. Já myslím, že my jako Evropský parlament a Evropská unie určitě můžeme skórovat pár bodů navíc u Eh, evropských eh, občanů, jestliže zavedeme eh, finanční regulaci, která nebude bez zuba. Nyní dovolte krátké zdůvodnění mého pohledu na věc na základě těch pozměňovacích návrhů, které jsem sformulovala. Pro mě je velice důležité vytvořit nebo pokusit se vytvořit, obnovit rovnováhu mezi rizikem a na druhé straně odpovědností. E, to prostě lidé vnímají jako e, běžnou věc, ale v posledních e, letech máme takové vnímání, že tato rovnováha je porušena, když se třeba zaměříme na eh, obrovské platy, které jsou eh, v tomto finančním sektoru, které jsou naprosto neproporciální k eh, riziku, které tam lidé podstupují. Čili toto je pro mě jakýsi výchozí bod také pro řešení úloh v tomto výboru. Podobně, jak to už řekl pan Lén, navzdory posílené spolupráce a samozřejmě nutnou dělbu práce mezi naším výborem a ekonem, což tedy není úplně jednoduché, najít tu správnou dělící čáru, tak navzdory tomu jsem ráda, že si to vyřešili předsedové výboru mezi sebou a nebylo nutné, aby arbitrovala konference předsedů. A možná ještě pár významných bodů z mé strany. Já říkám, já ještě jednou zdůrazňuji, že je poněkud obtížné eh, vysledovat hranici. Eh, zejména obtížné to bylo v době, kdy jsem sestavovala své stanovisko. Tak především je třeba přivítat to, že máme mít celoevropské řešení. Já myslím, že tento výchozí bod komise je třeba podpořit. Eh, bod, který ovšem bude více diskutován a bude tady mnoho kontroverzí, spočívá v tom, kdo by vlastně měl být ten legislátorem. No to tady už zaznělo, že nejde jenom o manažery, alternativních investičních fondů, ale jde i tyto fondy jako takové. Proč? Eh, je skutečně nutné, abychom, tedy je to nutné proto, abychom měli eh, regulaci finančních trhů, která není bez zuba eh, a také, abychom prostě ucpali všechny ty možné únikové díry a abychom tady nevytvářeli falešný pocit bezpečí. Čili já myslím, že skutečně je třeba tady opravdu se pojistit proti systémovým rizikům. E, ty hranice už zasněly také v Gozesově zprávě, e, tedy v tom smyslu, že pravé hodnoty eh, nejsou vhodné, to už jsem mm, de facto eh, říkala na minulém zasedání, jsme hovořili o IMF a tady nám to vlastně pan Stoiber prezentoval, když on vlastně eh, řekl, že už není možné Eh, vyrábět sovatové žárovky, tak určitě se najde někdo, eh, kdo bude vyrábět a nabízet 99 vatové. Čili ten finanční trh je rovněž kreativní, vynalézavý a docela protřelý, aby si našel mezírky a e, díry. Takže z tohoto hlediska si myslím, že stanovat nějaké pevné číselné pravové hodnoty v regulaci opravdu nemá příliš smysl. Především v tomto výboru jde o eh, pravidla, která jsou transparentní a zajišťují právní jistotu. Eh, čili já jsem se právě na toto téma eh, soustředovala při svých pozměňovacích návrzích. Máme tady, tady jde o hodnotící orgány, vyhodnocovací orgány, které by měly být nejen nezávislé, ale zároveň i certifikované, pouze tehdy, když budou splněna obě kritéria, pak je možno hovořit o tom, že máme zajištěnou eh, kvalitu v Evropě a podobně. Takže eh, a tito nezávislí hodnotitelé by měli být tedy všude a také by se měli zabývat eh, vyplácenými bonusy. U hedge fondu je to Eh, ještě několikrát více než bonusy v bankách. No ale eh, samozřejmě je tady nutné vytvořit také vhodný prostor. No. Eh, dále mě velice záleží na tom, aby ty nově vytvářené orgány měly i své konkrétní úkoly či například eh, dozorový orgán, který bude regulovat makrorizika a eh, v oblasti mm, eh, povinných informací jsem tam zapracovala určité pasáže, které nejsou možná obvyklé pro národní dozorové orgány. Je to, mm, myslím, hned tady někde vpředu. Pokud více Eh, pokud alternativní investiční fondy jsou aktivně více než tři, třech členských zemí, pak právě by eh, měla být, měl být příslušným orgánem ten nový evropský úřad, jinak z toho vznikne takový jakýsi prostě eh, cosi sflikovaného, a prostě, aby to bylo pokryto skutečně kvalitně. No, takže tady vidím de facto tu eh, úlohu pro Evropský dozorový orgán. Já nechci jít do všech detailů, možná ještě jednu věc by tady zmínila. V tomto výboru bychom se možná mohli pobavit eh, o tom, že vzhledem k tomu, že tady máme také zástupce eh, zaměstnanců, Eh, tak je důležité, aby eh, se jakési, aby, aby tady byly přiměřené informační povinnosti. To znamená, abychom se soustředovali nejenom na ochranu investorů, ale také na problémy, eh, které mohou vzniknout právě zaměstnanců, když se prostě neví, kdo přesně je mým zaměstnavatelem. A to bývá problém u hedge fondů. Děkuji. Děkuji. A nyní paní kolegyně Wikström. Tak så mycket för detta, herr ordförande. Och jag vill börja med att tacka våra... Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat hostům za jejich informace, a zároveň také děkuji výboru za vypracování těchto zpráv, protože hedžové fondy, to je něco velmi neprůhledného. Já sama jsem se tím ještě nezabývala, ale eh, v mé skupině se tím zabývala Jeremy Howells. Bohužel tady nemůže být, takže já ten text přečtu. Chtěla jsem si vysvětlit, že paní Bowles poslala eh, omluvu za to, že není může být přítomná na tomto slyšení. Eh, bohužel tady se eh, to překrývá se zadáním Ekonu, kterému teď předsedá. Jednají tam o balíčku a tak požádala, abych řekla jejím jménem také pár slov. Cituji, ráda bych poděkovala zpravodaj, zpravodajce za zprávu. Je tady několik otázek, které mi leží na srdci, ale ráda bych se omezila na jenom některé zajímavé důležité body. Základní problém, který tady sledávám eh, je, jak ve zprávě Regner, tak v původním návrhu komise, je to, že vytvářejí nerovný manévrovací prostor mezi AIFM a ostatními účastníky trhu, kteří fungují podobným způsobem. Toto eh, je v rozporu k duchu eh, evropské legislativy, a mm, protože to ne, ne, způsobem diskriminuje určité typy průmyslu. Jestliže budeme pokračovat na této cestě, tak pak eh, zjistíme, že AIFM um, ehm, kont- kontrolují 25 ehm, neregistrovaných ehm, hlasovacích práv společností. Musíme odhalit ehm, jejich plány, jejich podnikové plány, jejich politiku, tak, aby nedocházelo ke konfliktům zájmům a také interní a externí eh, komunikační politika musí být vylepšena. Naopak kontrola fondů, tedy 50, 50% eh, tady, mus, tady ne, bylo toto odholena. Je jasné, že toto není lepší nebo vůbec férová regulace. A také je to proti duchu cíle této směrnice vytvořit úspěšný jednotný trh v alternativním průmyslu alternativních fondů. Věřím, že řešením by byl rozsáhlý horizontální přístup, který pokryje všechny hráče na trhu a zavede jednotná pravidla. Jinak totiž budeme neférovým způsobem penalizovat jeden průmysl a budeme vytvářet nepřijatelnou arbitráž. A tady končí citát. Toto jsou poznámky paní Bowles a e, říká, že by byla velmi ráda, kdyby mohla s panem paní Regner a ostatními účastníky diskutovat tyto otázky a to detailně, osobně, při jiné příležitosti. Eh, eh, Její jménem a také mým jménem bych vám tímto chtěla poděkovat. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Děkuji. vážená kolegyně Venstrémová. Myslím si, že to určitě není konec diskuze. Včera večer poprvé jsem měl e, možnost se podívat také v klidu na tuto zprávu a určitě bude celá řada takových bodů vhodný k diskuzi. Chci navázat na to, co jste řekla. Hlavní problém je, že v těchto sektorech jsme neměli žádnou regulaci a to vedlo právě k těmto přehmatům. Něco takového, co se stalo u těchto fondů znamenalo, že to pokazilo eh, dobrou pověst tohoto odvětví. Co musíme udělat, je správná regulace tak, aby se tato pověst napravila a aby finanční nástroje byly zcela jasně popsány a byly životaschopné. Moje obava spočívá v tom, že nebudou tyto nástroje fungovat vhodně tehdy, když budeme mít v private equity takové předpisy, které povedou k tomu, že podniky, které získají kapitál, by byly diskriminovány v porovnání s těmi, eh, které ho nemají. Musí existovat rovné zachování a je třeba zvážit, co je možno udělat a co ne. V tomto výboru o tom budeme muset diskutovat podrobně. Jsem však toho nápadu, že doba po rozměňovací návrhy, která byla původně 5. února, by měla být poněkud prodloužena, tak abychom měli dost času zvážit tyto návrhy a dát k dispozici vlastní podněty. A 23. února je náhradní termín, abychom měli dostatek času pro překlady, potom pro diskuzi a potom definitivní schválení. Ptám se paní zpravodajky, zase chce ještě vyjádřit k tomu, co řekla paní Wikström a co jsem řekl já. Nebo můžeme přejít k dalšímu bodu. Paní zpravodajka, děkuji vám za toto obsahovou diskuzi. A díky těmto komentářům se postoupila dál a myslím si, že poslouží k tomu, abychom skutečně vedli ještě obšírnou diskuzi. Děkuji vám. A tím pádem jsme skončili eh, tento bod. Lůta pro předložení návrhu 23. února. A další bod to je provádění článku 2 služebního řádu Evropského společenství. Zdravím Nikola Davida Biefielda, který je ředitelem EPSO a navrhuji, aby byl tak laskav a hned se chopil slova. Máme k dispozici návrh zprávy a těšíme se na zajímavou diskuzi s vámi jako představitele EPSA. Děkuji. Thank you, Chairman. Um, and thank you for this uh, useful opportunity to Děkuji. exchange on the work uh, of the Děkuji za tuto příležitost mít moci vyměnit si v názory s tímto výborem. Jak uh, víte, EPSO pracuje od roku 2003. Um, je to organizace, která je uh, sestavena um, společně všemi institucemi Evropské unie. Zvláště mm, jsou, já mám, já tady stojí před různými výzvami, eh, organizují, organizují se eh, tady, dělá se náborová činnost v rámci rozšíření. První velká výzva, před kterou EPSO eh, stála, bylo byla obsažena také v auditu, to bylo, zač, to bylo předloženo Evropskému parlamentu a radě minulém roce. A Eh, účetní dvůr také řekl, že byl spokojivě zvládnut nárůst u úkolu právě v kontextu rozšíření. Ale EPSO existuje nejenom proto, aby dělalo tuto práci, ale má poskytovat velice důležitou službu všem institucím. A skutečně eh, si myslím, že všechny instituce si jsou velmi dobře vědomy toho, že ať eh, je, jak jsou, jak, jak, veliké tyto instituce, tak je počet zaměstnanců v nich velmi rozdílný. Na náborová funkce, eh, to eh, znamená eh, také opatřit to všechno strategickou hodnotou. Princip, princip jak víte, v těchto institucích, na rozdíl od ostatních organizací, Eh, tady nejde eh, o to eh, jít do banky, nejde o patenty, tady jde o lidi, kteří pro tyto organizace pracují. Takže funkce znamená, že musíme mít talentovaný personál, musíme zajistit, abychom měli nezávislé úředníky v evropských institucích a proto to EPSO bereme velice vážně, tento úkol spolupráce se všemi institucemi, tak abychom všem poskytli služby, které, posky, které požadují. A v tomto kontextu, jak jsme se posunuli eh, po prvních pěti letech existence EPSO a dostali jsme výzvám rozšíření a dostali jsme se do nové fáze. Poté, co jsem byl jmenován jako generální ředitel v roce 2007, pak jsme začali se s prací na dalších krocích, na základě jichž EPSO funguje a ta, výsledkem této práce bylo schválení ze strany všech institucí, schválení rozvojového programu EPSO. A tento eh, program rozvoje EPSO eh, počítá s velice důležitým eh, pokrokem a zlepšením způsobu, jakým EPSO pracuje. Jsou tady tři hlavní pilíře tohoto programu. Za prvé Eh, strategické plánování potřeb, eh, spíše než bychom reagovali způsobem ad hoc eh, na akutní potřeby personálu. Teď spolupracujeme v úzké partnerství se všemi institucemi. Ehm, hledáme nějakou strategickou cestu, protože se díváme na to, jaké jsou specifické potřeby každé instituce, tak abychom mohli anticipovat. A ehm, tím organizujeme třeba soutěže v ročních cyklech, takže každá instituce ehm, má určitě určité eh, rezervy eh, personálu, eh, známe potřeby a snažíme se také dělat takové prognózy určitých potřeb, když tady jsou nějaké konkrétní požadavky, které vyplynou v některých institucích. A také Eh, dramaticky eh, urychlujeme dobu náboru eh, lidí. Hodně jsme investovali do výzkumu osvědčených praktik v oblasti náborové politiky ve všech 27 členských státech. A také přijme také jsou tady jiné mezinárodní organizace jako OSN, Světová banka a Mezinárodní měnový fond, s kterými spolupracujeme. Zjistili jsme, že EU je nejpomalejším institucí v náboru. Ehm, trvá to několik let, než se někdo ujme své práce. Myslíme si, že to pro tyto instituce je nepřijatelné, protože si nemohou dovolit čekat tak dlouho, než naberou lidi a je to nepřijatelné i pro kandidáty v moderním světě protože tady je stále ostřejší eh, konkurence a mm, je to vlastně taková válka o talenty. Mm, eh, my chceme mít moderní, účinné, efektivní, eh, mm, selektivní výběrové procesy, tak, abychom vytvořili moderní image těchto institucí. Pokud se nám to ale nepodaří, tak nebudeme moci nalákat největší talenty, které instituce potřebují, aby mohly účinně pracovat. Také tím, že jsme zprofesionalizovali výběr kandidátů eh, tím, že jsme od znalostního systému přešli ke konkurenčnímu systému. Eh, to nám umožňuje eh, lepší posouzení kompetencí a také zavedení spolupráce s kompetenčním centrem. Dobře postavené kompetenční centrum se obecně používá za ten nejlepší nástroj výběru těch pravých kandidátů. A třetí oblast našeho programu je zaměřena zejména na atraktivitu a diverzitu těchto aspektů eh, v našem náboru. My musíme být v pozici, abychom přilákali ty správné lidi. Eh, od institucí eh, jsme se dozvěděli, máme signály, že mnohé z nich budou v jakémsi přechodném období po postupný e, následujících deseti letech budou muset obměnit až 15 personálu, e, který e, odejde do důchodu. A zdá se, že nebudeme mít dostatečný počet nových absolventů škol, kteří by je mohli nahradit na pracovním trhu. E, to znamená, že eh, bude opravdu velice těžké hledat talentované lidi eh, po celé Evropské unii. Ne tedy jenom z okolí Bruselu nebo Lucemburku, ale skutečně eh, z celé Evropské unie, poněvadž je třeba, abychom zachovali geografickou rovnováhu. A také je třeba zlepšovat diverzitu v institucích, poněvadž je velice důležité, aby instituce a také její pracovníci co nejlépe reflektovali diverzitu Evropské unie. To znamená, že program na leta 2009 až 2011 eh, je programem velice zásadních zlepšení způsobu výběru personálu. A tento rozvojový program eh, byl jednohlasně schválen všemi institucemi a my jsme velice vděční za jejich eh, aktivní účast. My také sledujeme velice úzce eh, doporučení také soudního dvora a musím říct, že většina těchto doporučení je už implementována nebo se na nich pracuje. A Všechno to směřuje k významnému zlepšení eh, ke sledování toho cíle, který má být prvotřídním náborovým orgánem pro evropské instituce. Děkuji vám. Ano, děkuji. EPSO je de facto také ten Evropského parlamentu. a že nás skutečně zajímá, co se tam děje. A my teď máme tři otázky od tří našich poslanců. Prosím, pan Masip. Děkuji, pane předsedo. Právní výbor se zabývá zejména eh, použitím článku 2 v této zprávě a tady jde o to, aby se znázornili, které právní předpisy se týkají statutu zaměstnance a také jde o garanci mnohojazyčnosti a slučitelnosti s právními předpisy a také samozřejmě s geografickým aspektem. Toto je Eh, je, nebo je to ta nejlepší možnost, jak aplikovat článek 2 a jste schopni garantovat to, že eh, všechny eh, aspekty mnohojazyčnosti budou respektovány stejně také jako zásady smluv. Pan Berlinger Děkuji. Jenom jednu eh, poznámku dovolte k tomuto návrhu, ke zprávě eh, pana kolegy. Zde se navrhuje, aby kulturní báze kandidáta na určitou pozici aby probíhala na základě znalosti a kompetencí. To je ovšem eh, velice hm, takový nejasný eh, koncept. Eh, prostě jde o znalosti práva nebo nějakého vědního oboru. A prostě vztah toho člověka k práci, kterou by potom měl vykonávat a z hlediska právního eh, je třeba tyto znalosti přetavit v kompetence. Čili důležité je vědět, jak na to. A já myslím, že právě do této myšlenky musíme investovat. Ale já tady mám jednu takovou pochybnost. Abychom docílili eh, tohoto cíle, pak je třeba změnit také složení orgánů, kteří vyhodnocují kandidáty to eh, v podstatě musí být různé složení podle toho, eh, kam ten člověk kandiduje. Tam budou různé eh, povinnosti, různé zodpovědnosti. Tady, tady je třeba vybrat vhodné kandidáty, vyhodnotit je. Musí to být spolehlivé osoby. Tak to má být, tak je to tady napsáno také to fungování prostě eh, budoucí eh, práce toho kandidáta. To, na to všechno je třeba brát eh, ohled. A já se tam tento výběr skutečně má za cíl dosáhnout, dosáhnout zlepšení, to znamená fáze, teda přejít přes tu fázi Eh, znalostní a kompetenční. Já, já nevím, jestli je to, eh, to, to správné. Eh, já taky nevím, jak to vypadá na té váze nákladů a přínosů. A hm, taky možná jde o vytváření orgánů, které budou dočasně stabilní. Já se omlouvám za tento výraz. Prostě jde o profesionalizaci a nevytvoří to jakési prostě zkostnatění Eh, a možná i tedy v jaksi mocenských poměrech. To já to říkám prostě úplně otevřeně. A já se ptám tedy, zda ta objektivnost, zda ta nezávislost je tady skutečně zaručena. To je, to je otázka. Já, já eh, prostě mám v oblasti vzdělávání eh, dlouhou zkušenost. Děkuji nyní pan kolega Sperony. Děkuji vám, pane předsedo. Já eh, eh, bych rád eh, řekl něco, co si přesahuje dosah článku 2 statutu. Prostě takové něco obecnějšího. Hmm, já tedy hovořím o anomálích. Mám tedy zkušenosti z vlastní členské země. Tady se vlastně sestavují seznamy kandidátů, kteří prostě potom jaksi eh, eh, čekají a neví se, jestli z toho bude. Třeba v Itálii potřebujeme stovku eh, karabinieru a prostě máme stočený seznam a prvních pět z nich skutečně během několika měsíců dostanou práci. A my tady taky máme lidi, kteří jsou nebo prošli eh, konkursem na administrátory a teď prostě čekají a čekají. A já si myslím, že eh, prostě skutečně je možné eh, ty lidi, kteří projdou konkurzem, zaměstnávat daleko rychleji během několika měsíců. Není třeba, aby léta potom čekali někde na vedlejší a Oni také musí z něčeho žít, že ano. Já bych také rád ještě připojil dvě otázky. Eh, já jsem to pochopil tak, že eh, budeme, že tedy přestupuje nebo postupuje spíše od toho eh, přeskumu znalostí spíše k přeskumu kompetencí. No ale musíme vědět tedy, jestli máme lidi, kteří něco umí a lidi, kteří prostě mají jakési sociální kompetence, kteří vědí jak na to. Není tam, eh, neměl by se používat princip eh, jakéhosi eh, vyvažování obojího toho. Druhá věc, já nevím, jak se to jak si zpřísně vědeckého hlediska dělá, ale já bych to dělal tak, že se podívám na jakési vysvědčení, doklady o tom, co ten člověk umí a Eh, potom tedy schopnosti, také sociální kompetence, že jakým způsobem se eh, chová, a potom tedy praktické otázky, otázky z praxe, eh, prostě ta osoba musí být schopná tedy se vypořádat taky se svými každodenními povinnostmi. Proto já si myslím, že ty ti kteří rozhodují o tom, jestli toho člověka přijme nebo ne, eh, aby byli také seznámeni s příslušnou praxí. Eh, mě by zajímalo, jestli tedy eh, je toto zajištěno. Zase ti hodnotitelé také vyznají, nebo aby také lidé, kteří se tom vyznají, mohli spolu rozhodovat, jestli ten či onen kandidát je nebo není kompetentní nebo hodný pro dané místo. Nebo rozhoduje o tom jenom EPSO, aniž by se tedy hodnotila eh, věci, které tedy souvisejí s praxí. To by mě zajímalo. Děkuji. Thank you, Chairman. Okay, I shall attempt to respond. Eh, děkuji, pane předsedo. Já se pokusím tady na to povědět. Pokud se týče eh, právních požadavků a geografický základ. EPSO, důvod, proč vlastně vzniklo, součást těch důvodů je ten, že tím, že jedna organizace je schopná ten rekrutment řídit efektivněji a lépe a profesionálněji, než kdyby to každá instituce dělala sama. A já myslím, že EPSO tuto část svého mandátu zajisté naplnilo. Domnívám se ovšem, že velice důležité je odpovědět na některé eh, ty poznámky, které tady zazněly. Eh, v našem rozvojovém programu budeme zavádět změny, které plně, eh, které plně respektují zaměstnanecký řád, čili tam se nebude nic měnit proti tomuto řádu. My eh, často eh, měníme možná mechanismus, jak dosahovat cílu, ale určitě neděláme nic, nějak neměníme zásadní principy. My samozřejmě musíme zajistit eh, rovnost zacházení, férovost nebo rozhodování o rekrutmentu bez jakýchkoliv politických vlivů. No a jsou to prostě principy, které jsou zásadní, zásadní garanti eh, nezávislosti eh, a kompetentnosti evropských eh, úřadů. Prostě my chceme konat ve smyslu moderním, efektivním a tak dále. Pokud se týče mnohojazyčnosti a geografické rovnováhy, to je velice zásadní otázka. Já myslím, že my bychom měli eh, uznat to, že by eh, nebylo v pořádku, kdybychom eh, tu geografickou rovnováhu neposuzovali podle naší historie za poslední 6 nebo 7 let. To nebyly, nebyla běžná léta. Tam šlo především o rekrutment v nových 12 členských zemích. Proto. Ale teď se dostáváme do fáze, a de facto bude to eh, fáze eh, rovnovážného rekrutmentu v celé 27. A my budeme, eh, my jsme si sformulovali novou komunikační strategii, kterou budeme implementovat v tomto roce a jde o to, abychom dosáhli, abychom aktivně vyhledávali a také nacházeli kandidáty také jinde, mimo Brusel a Lucemburg, eh, zejména tady v oblastech, kde se nám zatím tolik nedařilo. Částečně to můžeme eh, vykonávat ve spolupráci s českými zeměmi. Například já od zítřka budu na tři dny v Berlíně, eh, kde jsou zastoupeny podobné organizace jako my. Bude to konference eh, eh, organizovaná ministerstvem školství v Německu. Čili tolik tedy k, té, k tomu geografickému základu. Eh, samozřejmě, že eh, jsou tady reálné překážky. Eh, v některých českých zemích jsou nástupní platy daleko vyšší než třeba u nás, mm, nebo v některých českých zemích je Evropská unie vysloveně nepopulární. Takže my musíme samozřejmě regionálně tyto problémy započítat do programu. Mnohojazyčnost to je zásadní aspekt a EPSO možná eh, hodně, možná příliš eh, se soustředovala na znalosti jistých tří jazyků a méně na eh, mnohojazyčnost. A my tedy máme nyní návrhy, aby se to změnilo. Od roku 2009 máme stránky EPSA ve všech jazycích Unie a Eh, také pravidla pro účast v konkursech se eh, nyní zjednodušila a prostě je to zlepšila. To skutečně jsme dokázali, když bylo to komplikované. To je opravdu významný krok. Navíc jsme se zavázali, že eh, preselekční testy budou ve všech 23 jazycích od roku 2011. Eh, zatím žádná jiná organizace, jako jsme my, toto nedokázala. A my eh, opravdu budeme schopni ty presleční cesty, testy eh, pořádat ve všech 23 jazycích a to je opravdu velký krok. Já myslím, že EPSO je je jediný, kdo má skutečně eh, tu efektivitu. Díky velikosti tohoto EPSA jsme schopni toto udělat. Dokonce ani komise při celé své velikosti by nebyla schopna něčeho takového dosáhnout. Eh, pokud se týče kompetencí, já možná bych odpověděl na dvě z těch eh, otázek, které tady zazněly my hledáme určité kompetence a ty jsme si nevymysleli jen tak. Eh, my jsme velice pečlivě analyzovali eh, popisy práce, pracovali na tom experti v roce 2009, eh, in, prováděli jsme výzkum u manažerů, u běžných pracovníků a expertů a máme tedy zpětnou vazbu z těchto dat a musím říct, že skutečně máme kompetenční model, který je skutečně vědecky zdůvodněný. Eh, je to třeba analýza eh, eh, řešení problémů, komunikační schopnosti, vytrvalost a tak dále. Samozřejmě, že to nám nestačí. Kompetence, to znamená znalosti a schopnosti. To znamená, že my budeme žádat, aby lidé něco věděli, něco znali, ale třeba eh, takové ty eh, triviální otázky o faktech eh, o Evropské unii, to, to prostě nestačí. Prostě nestačí, aby to lidé věděli, ale by taky ukázali, jak umí zacházet s těmito znalostmi. To znamená, že ten důraz těch nových testů, které právě začínáme používat, tak ty budou prostě takové, aby co nejvíce simulovali to, eh, co se bude žádat od nového zaměstnance v prvních týdnech nebo měsících jeho práce. To znamená schopnosti, eh, znalosti, zkušenosti, prostě to všechno dohromady. Takže například eh, pro, řekněme, konkurs na překladatele nebo eh, nebo eh, tlumočníky. Eh, budeme, bude nás zajímat praktická stránka. Umí překládat, umí tlumočit, ne, nebude nás zajímat prostě formality, kterých je schopen se prokázat. Čili to je vždycky spojení těchto dvou věcí, ale my se vždycky budeme snažit, jak si toto dělat, aby ten člověk eh, jako takový nejlépe odpovídal požadavkům. Eh, pokud se týče eh, těch komisí, vyhodnocovacích komisí, opět, my neměníme, neděláme nic na právním základu. Prostě všichni členové porod budou formálně jmenováni a Eh, oni nebudou součástí EPSA, eh, nezodpovědí výdají se mi, nepodléhají mi, jsou naprosto nezávislí. Nezávislí také ve smyslu politickém nebo v jakémkoliv jiném vlivu. Eh, my se pokoušíme navázat na to, co nám doporučil soudní dvůr, A no. eh, my jsme, tady už bylo řečeno, vlastně tím eh, nejpomalejším eh, rekrutmentem na světě pro veřejnou zprávu a to je proto, že my prostě nemáme dostatek nezávislých porodců. Prostě oni mají každý svou práci a nemají na nás čas, a, takže nám vypadávají a jakmile ho nemáme, tak prostě všechno se zastaví a musíme počkat, až najdeme náhradu. Dále je tady nedostatek konsistentnosti mezi jednotlivými eh, eh, mezi jednotlivými soutěžemi. Čili eh, my chceme spojit dvě různé koncepce. Určit malý počet eh, eh, pracovníků eh, bude deponováno ze svých domovských institucí do EPSA na určitý čas a stejný počet lidí je bude doplňovat na ad hoc bázi z jednotlivých institucí na základě své odbornosti a schopnosti Eh, důležitý bude také eh, lingvistický profil. Eh, to znamená, abychom měli takový mix různých schopností a kompetencí. Čili budeme mít skutečně nepermanentní s členy porod, eh, kteří budou mít, ale jejich názor bude mít stejnou váhu jako u těch permanentních. A já si myslím, pane předsedo, že to nám pomůže zajistit to, abychom byli daleko profesionálnější, konzistentnější a abychom skutečně eh, správně rozhodovali o těch lidech. Čili my tady eh, budeme mít eh, eh odborníky, kteří prostě na, na tu profesi, o kterou jde v té soutěži, spolu s permanentními členy eh, výběrových komisí a eh, prostě eh, ti, kteří znají také tu svoji domovskou instituci. Já myslím, že to bude skutečně významné zlepšení, významné zlepšení. A závěrem a pokud se týče těch eh, rezervních seznamů, tedy seznamů kádrových rezerv, ano, my skutečně máme mnoho jmen na seznamech kádrových rezerv. Je to velký problém, já s vámi naprosto souhlasím. A je, není to dobré pro imič našich institucí. Prostě ti lidé projdou selekčním procesem a pak nedostanou tu práci. No to opravdu skutečně je špatné pro náš imič já si myslím, že konsekvencí našeho strategického plánování by mělo být to, abychom byli schopni předvídat potřeby. Místo toho, abychom vytvářeli seznamy kádrových rezerv, tak do budoucna bude eh, možnost, aby instituce se prostě dohodly, aby eh, prostě ty počty kádrových rezerv eh, lépe odpovídaly počtům skutečné potřeby nových pracovníků. A prostě eh, ten eh, seznam kádrových rezerv bude platný tak dlouho, dokud nevypracujeme nový seznam kádrových rezerv. Eh, takže tak by to mělo do budoucna probíhat. To znamená, že v budoucnosti, když se stanete kádrovou rezervou, budete mít daleko větší naději na to, že to bude přetaveno ve skutečnou práci. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji vám za tuto výměnu názorů. Myslím si, že můžeme opustit tento bod jednání a dostaneme se k dalšímu bodu. Tady se jedná o roční účetní závěrky pro mikrosubjekty. Vzhledem k tomu, že doba pokročila, tak nebudeme mít žádnou pokročilou diskuzi. Chtěl bych vás informovat o tom, že došlo k diskuzi mezi spravodajem a mezi stínovým spravodajem, jejíž výsledkem jsou kompromisní řešení. Děkuji za spolupráci paní kolegyni Kastox a eh, kolegovi Galovi. Myslím si, že to byla vynikající spolupráce, která nám umožnila docílení dobrého výsledku. A s ohledem na snižování byrokratické zátěže jsme vyslali politický signál. Kolega Masiv se přihlásil o slovo. Sí, presidente, les felicito por haber llegado a un acuerdo. Pane předsedo, Těší mě, že jste nalezli určitou dohodu, ale já jsem pořád ještě nepochopil, o jaká pravidla se jedná, kdy se začnou ta nová pravidla používat, kdy dojde k implementaci do národního práva. Jak to vypadá s těmi mikrosubjekty? Musíme je nějak definovat, ne ale pomocí nějakého právního, no, pomocí právní definice, ale musíme je odvodit z jiné definice. Je dobré, že jste dosáhli koncensuálního řešení, ale já jsem takový provinční právník, takže tomu nerozumím. Paní Niebler má slovo. Uh, Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla krátce pozastavit u toho, co řekl předřečník. Já jsem vděčná předsedovi výboru a ostatním, kteří došli ke kompromisnímu řešení. Já nevycházím z právního hlediska, ale jsem také ve výboru pro průmyslový rozvoj a tam se dnes a denně zabýváme skutečně e, středními a malými podniky, pro které v Evropě musíme něco udělat, protože 80 podniků jsou střední a malé podniky. Ty poskytují vzdělávání, ty poskytují nové pracovní příležitosti. Eh, takže skutečně u těchto podniků vznikají inovační nápady. A celá řada podniků pochází právě z této oblasti a denodenně od nich slyším byrokracie, nové papíry, výkaznictví, povinnosti podávat zprávy. A bylo by dobré, aby my jako parlament jsme vyslali signál, že se skutečně chápeme takovýchto dobrých změn pro malé podniky. Je to důležitý politický signál. Je skutečně nazrála doba na to, abychom udělali něco pro tyto malé střední podniky, jakož i mikrosubjekty. Děkuji vám a k vašemu uklidnění, pane eh, kolego Macot, bych chtěl říci, že to zdaleka ještě není konec naší rozpravy. V radě je pořád blokovací menšina, takže rada nedochází k žádnému výsledku. Co my můžeme udělat, je vyslat určitý signál pro to, aby diskuze pokročila. A to, že to znění nebude stejné, jaké teď je, že se budeme muset dohodnout s radou, to je předem jasné ale já si myslím, že naší povinností je vyslat tento impuls. Kolegyně Kastik. Merci, monsieur le président. Je crois... Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že tuto směrnice musíme vidět ve všeobecném kontextu. Z toho důvodu jsem byla ochotna ke kompromisnímu řešení, tak abychom tuto směrnici nezamítli. Komise nám slíbila, že budou združeny veškeré účetní směrnice a tato výjimka pakliže by měla slíbit mikrosubjektům zlepšení situace, tak by to bylo dobré, ale zatím očekáváme prostě združení těch všech ostatních směrnic. Děkuji, paní kolegyně Taje. Ano, já jsem stínovou zpravodajkou a chtěla bych odpovědět toto. To, co se míní pod pojmem mikrosubjekty, to je tady velmi přesně ve směrnici definováno. Nám se zdá dobrý jak návrh komise, tak tento kompromisní návrh. O co se jednalo? Jednalo se o e, nadměrnou regulaci. Pouze 7 podniků vyvíjí přehraniční činnost, což znamená, že e, k subsidiaritě e, tehdy jsme nemuseli dělat žádné opatření v oblasti pro mikrosubjekty, které obvykle pracují na místní, regionální úrovni můžeme buď ponechat tu platnou, současnou regulaci, anebo tyto podniky mohou být osvobozeny dílem také od výkaznictví. A teď se vrátím k několika argumentům, které padly na výboru ECOM. E, není pravda, že závěrka je nutná pro poskytovatele úvěru. Banky mají již celou řadu let jiné požadavky a v případě, že se musí předložit vůbec závěrka, tak jenom jako příloha. A já jako notářka jsem ověřovala růsté přechody například podílů, převody podílů a myslím si, že u těch mikrosubjektů skutečně ta úroveň má malou výpovědní schopnost. Většina z těchto mikrosubjektů vůbec nepotřebuje cizí kapitál. Já jsem z Berlína, tam existuje celá řada takovýchto mikrosubjektů, to jsou takzvané společnosti jednoho muže či ženy a ty pracují z domova, eh, nebo z kavárny, mají laptop k dispozici a vůbec nepotřebují žádný cizí eh, kapitál, protože ten cizí kapitál potřebuje pouze výrobní odvětví normálně. I zde pracovali lobbysté a řekli, že je možno vypočítat i pro ty malé podniky úspory v Belgii to vypadá zase jinak. Ve Francii eh, jsou to auditoři, u nás jsou to zase jiné subjekty. A celkově bychom jakoby měli uspořit 230 eur na podnik, což je dobré. A hlavně, kdo nedělá roční závěrku, tak ten ji tím pádem nemusí ani zveřejňovat, což jsou snadno spočítatelné náklady, které pro tento malý subjekt odpadají. Děkuji, pan kolega Bellinger. Sí, grazie. Eh, io vorrei eh, tenere conto delle preoccupazioni. Eh, chtěl bych sdílet ty obavy předřečníka ale povede to ke zlepšení trhu. Máme novou organizaci trhu. A když malé a střední podniky získaly větší význam, tak to znamená, že ty podniky, které označujeme jako mikrosubjekty, mají málo zaměstnanců, respektive téměř nemají žádné zaměstnance, což znamená, že ty by poněkud byly v té ztrátové situaci. Co musíme udělat zde, v tomto odvětví? V době vysoké nezaměstnanosti a vůbec obecně, nesmíme tento aspekt přehlížet. Například eh, nedostatek transparence ohledně finanční situace anebo scházející kontrola činnosti anebo určité kriminální jevy. Já vím, že ve směrnici je mikrosubjekt definován, ale není to dostačující. Vy jste, pan Lejne, říkal, že se dnes určitě rozhodovat nebude. Bude se rozhodovat zítra, pozítří, ale při tom rozhodování musíme přesně definovat tady tyto mikrosubjekty. A to z toho důvodu, abychom se vyvarovali rizik, abychom byli transparentní. A pak musíme si uvědomit, že účetnictví nebude provádět jedna či dvě osoby, ale že by to měly provádět externí subjekty. Toto řešení je kompromisem mezi spravodajem a stínovým spravodajem. Records. Předtím tam bylo location-based accounting. Naše analýza se musí soustředit právě na tento bod. Je to sice semantická otázka, ale zároveň se týká obsahové věci. Možná, že to poukazuje na jiné účetnictví. Tudíž si myslím, že bychom měli najít nějaké, jin, měli najít nějaký jiný postup. Měli bychom tento bod prohloubit. Děkuji. Ano, to je skutečně kompromis, ale myslím si, že při diskusi jsme viděli, že určité minimální standardy eh, by měly určitě být dány. Já myslím, že nám to ukázala diskuse, kterou jsme vedli jak na hospodářském výboru nebo ve frakcích a na druhé straně ale eh, chceme, aby byly podniky odlehčeny od nákladů, mm, protože eh, co se týče takových malých podniků, tak tam z nich nevychází žádné riziko pro trh nebo někoho jiného. Ono to vypadá tak, že masa těchto mm, mini podniků vlastně eh, nemá, nenese toto riziko a pokud bude tady nutnost spolu, pro, spolu s nakupem kapitálu tady dát dohromady skutečné rozvahy, tak to tyto podniky mohou udělat. To jim nikdo nebrání, ale co považuji za důležité je, abychom alespoň tady měli minimální pravidla, která nám zajistí, že bude eh, možná určitá eh, kontrola ze strany daňových úřadů nebo státních úřadů, aby toto bylo zajištěno. To je kompromis, který byl tady nalezen a proto si myslím, že bychom eh, se s tím mohli velice dobře srovnat. Já myslím, že tím vlastně zabijeme dvě mouchy jednou ranou. Jak možnost kontroly zůstane zachována a tak opačně i eh, podniky, eh, bude, s ní bude sňato toto břemeno nákladů. To vlastně ani nemá jinak smysl, aby dávali dohromady úplnou bilanci, která vlastně původně byla míněna pro úplně jiné formy podniků, a sice pro velké, větší nebo středně velké kapitálové společnosti. Dobrá, ale to téma ještě napustíme. E, tuto e, směrnici budeme sledovat ještě dlouho v tomto výboru, nejenom tento návrh, ale i to, co e, se objevilo v dalších návrzích. Myslím, že teď můžeme tento bod opustit a dostáváme se tímto k dalšímu bodu programu a to je bod, musím se podívat do podkladu, devítka, to je zpráva paní Kastex k tak ještě pan kolega Rabkaj něco k jednacímu řádu. Pane předsedo, eh, musím tady intervenovat, eh, protože máme ještě 35 minut a potom ještě máme zasedání in kamera, kde půjde o slyšení ve věci imunity. A to taky bude chvilku trvat. Proto bych chtěl jasně říct, že já jako zpravodaj v otázkách eh, imunity bych nechtěl vést tu diskuzi pak bez tlumočníků. To znamená, že teď už nemám moc času. A otázka je, jak postupovat, protože jestliže e, diskuze e, kolem dalšího bude, bude trvat tak dlouho, jako trvala teď, tak nám nezbude moc času. Takže náš návrh, zrovna jsem to probral teď se sekretariátem, Právní záležitosti odložíme, paní to stejně není přítomna, můžeme to probrat později. E, rychle projdeme zprávu paní Kastex a potom rychle přejdeme k otázce imunity. Na setkání koordinátorů poté potřebujeme maximálně pět minut. Souhlasíte? Dobrá. Paní Kastex, máte slovo. Euh, Pane předsedo, budu se snažit být co nejrychlejší. Mé stanovisko je relativně dlouhé a obsahuje celou řadu pozměňovacích návrhů, ale já obhaju ve svém stanovisku relativně jednoduchou věc, která se odráží také v podobných pozměňovacích návrhů. My jsme se snažili vytvořit eh, evropský systém orgánů dohledu. Eh, komise vychází ze zprávy La Rozier, kde by došlo k vytvoření evropského systému orgánu finančního dohledu a také by byly zřízeny evropské orgány pro bankovnictví a pro pojišťovnictví. Já jsem zpravodajkou tohoto stanoviska a jedná se o evropské orgány eh, pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní fondy. Cílem tohoto stanoviska je zlepšit úroveň regulace, dohledu, zajistit integrální fungování finančních eh, trhů a tím eh, přispět ke stabilitě finančního systému. Tak, abychom neměli takové krize, kterými právě procházíme. Já zcela podporuji iniciativu Evropské komise, Myslím si, že tato iniciativa je vhodná. Ohledně stanoviska navrhuji, aby existoval jeden evropský orgán na odvětví, který by byl koordinován a abychom dělali rozdíl mezi úřadem, který definuje regulaci a mezi tím, který provádí e, supervizi, čili finanční dohled protože nemůžeme být najednou těmi, kteří fixují určité regule a zároveň ti, kteří dohlížejí a kontrolují na uplatňování e, těchto regulací. To je takové upřesnění. Co se týče návrhu komise, tak ta ten nebral na zřetel nové legislativní příslušnosti Evropského parlamentu. Evropský parlament by měl zachovat svoji funkci zákonodárce, legislátora Některé věci jsou řešeny formou spolurozhodování, takže Evropský parlament si musí zachovat svoji autoritu. To je otázka, která je poněkud problematická z hlediska kometologie. Bude legislátor delegovat na experty roli hodnocení eh, či návrhy různých eh, ustanovení, anebo zákonodáce bude mít odpovědnost stanovovat pravidla. Tolik, pane předsedo, k tomuto stanovisku. Děkuji. Problém se potom probere i v ostatních zprávách o agenturách, to se bude opakovat, hlásí se k tomu někdo o slovo, není tomu tak. Takže musíme ještě stanovit lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů, to bude tady nějaký návrh ze strany sekretariátu. Pátý. Okay, we do that. Okay, das machen wir morgen. Dobře, uděláme to zítra eh, spolu s celým balíčkem, nemusíme rozhodovat teď. A teď se docházíme, dochá, přicházíme k imunitám. Začneme bodem 12. In kamera. Takže setkání in kamera, prosím všechny ty, kteří eh, tady nemají být přítomní, poprosím, aby opustili sál. A pak je na řadě kolega Rabka ve věci imunity poslance Uspaskyče.